Vážení kolegové, měli bychom začít. Eh, bohužel eh, řada lidí tady není, ale nejdůležitější lidé, to znamená koordinátoři eh, frakcí pan Harbour a Evelyn Gebhardt a pan Rutovič jsou přítomní, i komise je zastoupena a můžeme tedy začít. Jelikož se jedná o české předsednictví, tak dovolte, abych eh, přepadl češtiny. Chtěla eh, představit eh, pana ministra Římana, který je ministrem Ministerstva pro obchod a průmysl, bývalý také ministr dopravy Eh, dále bych chtěla představit pana Zajíčka, který eh, reprezentuje eh, kontakt se, stálým zastoupením České republiky pro záležitosti týkající se našeho výboru. A ještě tady je kolegyně Knoblová, také ze stálo zastoupení. Já si myslím, že je nejdůležitější, abychom si pro záznam a pro další povídání vyslechli zprávu pana ministra, Eh, nicméně samozřejmě s ohledem na to že máme pouze eh, tři a půl měsíce na projednávání našich zpráv je to otázka eh, skutečně priorit které, dávají směr možnosti ukončit některá jednání o určitých zprávách. já jsem se setkala už dnes s panem ministrem a vyměnili jsme si názory na možné Eh, technické, uspořádání tak aby i výstupy z našeho výboru mohly být efektivně dokončeny tam kde to možné je. a s ohledem na čas který jsme teď ztratili na začátku bych předala rovnou slovo panu ministrovi a požádám ho aby nám představil svou představu. Děkuji. vážená paní předsedkyně vážené paní poslankyně vážení páni poslanci já bych vám v úvodu chtěl poděkovat za možnost prezentovat na půdě vašeho výboru priority českého předsednictví v oblasti týkající se vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. Eh, chtěli bychom navázat naši naší práci na výsledky práce předcházejících předsednictví v této souvislosti bych zdůraznil kvalitní spolupráci v rámci předsednického tria mezi francií českem a švédskem. společně jsme se dokázali shodnout na prioritách v našem společném osmnáctiměsíčním programu a z tohoto osmnáctiměsíčního programu vycházejí také samozřejmě priority českého předsednictví. rádi bychom kvalitně spolupracovali a měli dobré vztahy mezi radou a parlamentem eh, a to tak aby naše vzájemná jednání v rámci spolurozhodovacích procedur byla co nejefektivnější. jsme si vědomi toho že se blíží konec funkčního období evropského parlamentu a že tudíž máme pouze omezený čas na projednání eh, nezbytných předloh. musíme být proto efektivní a tohoto omezeného času využít protože jedině tak zvládneme významně pokročit u otevřených otázek. priority českého předsednictví obecně lze stručně vyjádřit třemi e tedy ekonomika energetika a evropa a svět jak je představil minulý týden v evropském parlamentu český premiér topolánek ústředním motivem je pak heslo evropa bez bariér. jsem přesvědčen že právě s vaším výborem můžeme řadu přetrvávajících bariér odstranit. česká republika nevstoupila do své předsednické role v jednoduchém období. Eh, českému předsednictví připadá nelehká úloha společně s vámi čelit finančním a hospodářským problémům evropských zemí ale vlastně celého světa. v prosinci loňského roku se členské státy dohodly na evropském hospodářském plánu obnovy který obsahuje řadu krátkodobých opatření jako například zrychlené čerpání prostředků ze strukturálních fondů urychlení a zjednodušení přístupu k financování malých a středních podniků prostřednictvím evropské investiční banky což je konečně i naplňování small business actu Eh, také. krátkodobá opatření musí být v souladu se středně a dlouhodobými cíli a politikami. potřebujeme v oblastech které se do značné míry týkají kompetencí vašeho výboru jako jsou vnitřní trh eh, ochrana spotřebitele či snižování administrativní zátěže společný postup. jsem přesvědčen že jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné překonání hospodářských problémů je plně fungující vnitřní trh. ten považuji za jeden z největších úspěchů dosavadní evropské integrace. české předsednictví proto bude apelovat na dodržování principu fungování vnitřního trhu na dodržování pravidel která si státy předsevzaly podepsáním zřizovacích smluv protože smlouvy je třeba plnit nejen v dobrých časech ale také a možná zejména ve špatných časech. evropa bez bariér nemůže být evropou bez pravidel. měli bychom se proto jednohlasně postavit za závazek k podpoře zdravého konkurenčního prostředí a zachovat rovná pravidla pro všechny subjekty naplnění motta evropa bez bariér je proto dnes více než kdy jindy důležitým předpokladem k dosažení konkurenceschopné ekonomiky která obstojí nejen v evropském ale zejména v globálním měřítku. unie je založena na myšlence sdílených hodnot z nichž nejcennější je určitě myšlenka svobody. svoboda má však také rozměr ekonomický je to svoboda trhu svoboda plně zúročit vlastní talent v konkurenci s ostatními hráči svoboda najít a zvolit si hřiště na kterém chci v rámci pravidel hrát. české předsednictví chce aby se vnitřní trh dostal do popředí zájmu. naší hlavní prioritou je v této oblasti je nyní volný pohyb služeb. chceme proto zdůraznit potřebu včasné správné a jednotné transpozice směrnice o službách. mohu vám oznámit že v české republice byl příslušný transpoziční zákon schválen před čtrnácti dny vládou a postoupen k projednání do parlamentu. myslím že jsme první zemí ve které vláda tento transpoziční zákon schválila. E, musím konstatovat že to není jednoduchá práce že transpoziční zákon zasahuje do v našem případě a myslím si že to bude i v případě ostatních zemí do několika desítek různých zákonů v různých oborech činnosti a že chceme li stihnout termíny které jsou ve směrnici dány je nejvyšší čas k tomu přistoupit na celoevropské úrovni. co se týče volného pohybu služeb který nám skutečně leží na srdci pořádáme za dva týdny na toto téma konferenci o budoucnosti služeb na vnitřním trhu na kterou přijalo pozvání několik členů vašeho výboru za což děkujeme. překážkám na vnitřním trhu se bude věnovat i březnová konference na nejvyšší úrovni rozšíření evropské unie pět let poté pod záštitou premiéra topolánka předsedy komise barrosa a komisaře almuniho jejím hlavním cílem je připomenout si že z rozšíření evropské unie profitovala unie jako celek staré i nové členské země. za další značnou pozornost budeme věnovat také projednávání legislativních návrhů v oblasti volného pohybu zboží. nejprve bych chtěl eh, jménem rady poděkovat vašemu výboru zpravodajům a týmům za dobrou práci při projednávání směrnic o zjednodušení transferu obranných produktů respektive o zadávání zakázek v oblasti obrany tedy tzv. obranný balíček. dosažení dohody v prvním čtení lze považovat za významný úspěch a pokrok. české předsednictví bude nadále usilovat o zjednodušení podmínek přístupu na trh pro výrobce a zjednodušení právních předpisů konkrétní rovině budeme pokračovat v projednávání legislativy v oblastech stavebních výrobků motorových vozidel kosmetických výrobků a strojních zařízení pro aplikaci pesticidů. směrnice o stavebních výrobcích sníží administrativní zátěž výrobců zejména malých a středních podnikatelů a zajistí volný pohyb stavebních výrobků v rámci společenství stejně tak nařízení o motorových vozidlech přispěje ke konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu tím že předpisy budou zjednodušeny. české předsednictví má rovněž silný zájem na zjednodušení pravidel pro podnikání. v oblasti lepší regulace better regulation se soustředíme především na problematiku snižování administrativní zátěže podnikatelů. je to oblíbený evergreen eh, konec konců je zde dlouhodobý závazek snížit administrativní zátěž podnikatelům eh, ukládanou evropskými předpisy až o twenty five do roku. two thousand and twelve my máme zkušenost s touto problematikou z domova z české republiky kde jsme se zavázali snížit administrativní zátěž podnikatelů o twenty do roku two thousand and ten a já musím z vlastní zkušenosti říct že to je nejtěžší práce kterou jsem kdy dělal protože je to mravenčí práce která vyžaduje plné nasazení trpělivost která nepřináší jednoduché politické body eh, protože je víceméně neviditelná a kterou nelze dělat s úspěchem bez toho že se dělá dlouhodobě nikoliv nárazově. E, tím chci říct že náš závazek na evropském kolbišti v rámci českého předsednictví snižovat administrativní zátěž podnikatelů nemůže být jednorázový krok to není jednorázový závazek to musí být závazek každého předsednictví Eh, ať už bude předsednickou zemí kdokoliv protože jinak tento výsledek tento závazek nebude naplněn. Eh, zvláště v současné době ekonomických obtíží má snižování administrativní zátěže dvojnásobný význam především pro malé a střední podniky pro něž jsou tyto náklady podstatnou částí výdajů pro úspěšné naplnění tohoto cíle směrem k podnikatelům je nicméně nutné abychom se zaměřili na existující legislativu na prověřování existující legislativy ale také abychom přemýšleli e, v tomto duchu také při přijímání jakýchkoliv nových návrhů této souvislosti je nutné trvat mimo jiné na důsledném vyhodnocování a srozumitelné prezentaci administrativní zátěže také u všech nových návrhů které předkládá komise. dále pokud jde o malé a střední podniky během následujících šesti měsíců se chceme zaměřit na realizaci konkrétních opatření vyplývajících z evropského aktu pro malé podniky a akčního plánu v legislativní oblasti se chceme zasadit o dosažení pokroku ve vyjednávání návrhu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti a připravované revize směrnice o opožděných platbách kterou má komise zveřejnit v únoru. jak už jsem řekl vzhledem k situaci ekonomické je obzvlášť důležité usnadnit malým a středním podnikům přístup k financím zejména prostřednictvím zvýhodněných úvěrů rizikového kapitálu či poskytování záruk aby podnikatelé nemuseli omezovat výdaje na rozvojové aktivity. dosud eh, zatím jsem více hovořil o podnikatelích. má to svou logiku podnikatel je hybatel jak v praze loni řekl předseda unie malých a středních podnikatelů podnikatel je sociální hrdina a já s tím nemohu nesouhlasit. nicméně podnikatelé se samozřejmě neobejdou bez spotřebitelů a je více než důležité aby spotřebitelé důvěřovali ve fungování společného vnitřního trhu Eh, hovořím teď o návrhu směrnice o právech spotřebitelů. návrh má několik významných cílů jako odstranění přetrvávajících překážek maloobchodního vnitřního trhu odstranění zátěže evropských podnikatelů cíl zjednodušit stávající legislativu aktualizovat ji pro podmínky současnosti. Eh, pro nás je samozřejmé že se pokusíme pokročit s projednáváním tohoto návrhu co nejvíce. já sám osobně jsem ho již dvakrát projednával s komisařkou kuněvou. naproti tomu ale jsme také realisté a jakkoliv bychom si přáli pokrok tak vidíme že schválení návrhu během našeho předsednictví zkráceného předsednictví svým způsobem je spíše nereálné víme dobře že návrh byl postoupen do schvalovacího procesu teprve před třemi měsíci. navíc jde o téma velmi citlivé v němž se střetávají a budou střetávat názory subjektů i zemí které přistupují k míře ochrany spotřebitelů a její regulaci různě. E, týká se to zejména návrhu na založení principu plné harmonizace kdy si země nebudou moci ponechat v platnosti ta ustanovení která by šla v ochraně, dále. na druhé straně si nelze představit že by eh, směrnice byla založena na eh, maximální ochraně kterou uplatňují některé státy s tím zase nebudou souhlasit jiné státy. z tohoto důvodu eh, je evidentní že při projednávání na národních úrovních nastanou v těchto mnoha zemích různé problémy. E, na druhou stranu je třeba vnímat že ten návrh je pozitivní že odstraňuje překážky fungování vnitřního trhu a zjednodušuje právní prostředí jak pro spotřebitele tak pro podnikatele a z tohoto důvodu je třeba aby všichni vyvinuli maximální úsilí a dobrou vůli k nalezení rozumného a vyváženého konečného znění. my v tuto chvíli eh, zamýšlíme předložit podklad pro politickou debatu ministrů na toto téma na květnové radě pro konkurenceschopnost a tam bychom chtěli založit základ který by v následujícím období umožnil významný pokrok. vedle kvalitních právních předpisů je důležitou podmínkou pro fungování vnitřního trhu i ochrany spotřebitele také samozřejmě vymahatelnost práva. pečlivě sledujeme aktivity komise v této oblasti. E, v současnosti je pozornost směřována k otázce kolektivního odškodnění spotřebitelů. komise vydala v této věci koncem listopadu zelenou knihu pro hromadné vymáhání práv a na základě ní byla zahájena veřejná debata na toto téma přiznám se že my v tomto okamžiku máme pochybnosti o nezbytnosti jednotného evropského systému hromadného vymáhání. přikláníme se k názoru že cíle této iniciativy lze dosáhnout i s využitím stávajících nástrojů včetně alternativních způsobů řešení, eh, sporů. Eh, nicméně eh, jsme připraveni vyčkat závěrů konzultací a pak zváží další postup včetně politické debaty na květnové radě pro konkurenceschopnost. během našeho předsednictví rovněž očekáváme vydání druhé hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích. monitorování fungování vnitřního trhu pro podnikatele i spotřebitele podporujeme. závěrem mi dovolte zmínit ještě dva významné legislativní návrhy které se dotýkají byť částečně i vašeho výboru. Eh, je to v oblasti telekomunikací. naší prioritou v oblasti telekomunikací hovořili jsme o tom dopoledne na výboru itre je eh, tzv. telekomunikační balíček. tady navazujeme na práci francouzského předsednictví která eh, byla velmi ambiciózní nicméně mm, rada ministrů na podzim loňského roku jednomyslně schválila eh, verzi rady nicméně je nám všem známo že mm, rozpory mezi představou komise parlamentu a rady jsou poměrně značné. jinými slovy to dědictví které jsme zdědili je obtížné. nicméně ambicí naší je přijetí telekomunikačního balíčku nejpozději na červnovém zasedání rady pro telekomunikace e, což znamená že máme tři měsíce na dojednání kompromisního textu. E, i když přijetí balíčku je pro všechny společným zájmem e, přesto bude možno dosáhnout dohody jen tehdy když všechny strany budou se snažit a budou hledat vzájemný kompromis vzájemné porozumění jednoduše řečeno bude nutno ustoupit ze svých stávajících vyjednávacích pozic. podstatnou část balíčku tvoří tzv. směrnice o právech občana která reviduje směrnici o univerzální službě o ochraně soukromí a údajů v elektronických komunikacích. tady mohu konstatovat že rada i parlament mají podobnou pozici u většiny opatření tohoto návrhu. nicméně eh, tento návrh je součástí celého telekomunikačního balíčku kde situace je obtížnější. Eh, poslední oblastí mm, nebo tou druhou tím druhým návrhem eh, v rámci telekomunikací je eh, oblast eh, regulace roamingových služeb. my jako české předsednictví jako česká republika takhle bych začal jako česká republika jsme byli jednou z mála zemí které vyjadřovaly velmi silné pochybnosti o smysluplnosti regulace cen roamingu nicméně eh, byli jsme eh, osamoceni myslím společně se španělskem jsme měli k tomuto výhrady a jako české předsednictví samozřejmě tuto situaci respektujeme a eh, očekáváme že dojde k nějakým dohodám a diskusím který se sblíží návrhy eh, komise a rady které jsou si velmi, relativně velmi blízké a stanoviska evropského parlamentu. myslím si že i zde je možné dosáhnout shody eh, v prvním čtení a přijetí návrhu na radě pro telekomunikace v červnu. vážené paní poslankyně páni poslanci Mm, to je zhruba všechno co bych chtěl eh, v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele zde eh, říct jako priority našeho předsednictví které nezačalo jednoduše které bude po celou dobu provázeno eh, ekonomickými problémy ze kterých budeme hledat cestu a které bude omezeno končícím mandátem eh, evropského parlamentu. Eh, přesto věřím že v mnoha oblastech které jsem zde vyjmenoval dosáhneme vzájemné shody a budeme moci konstatovat že jsme pokročili eh, dále tak jak jsme si naplánovali. děkuji a jsem připraven na diskusi. Eh, pane ministře, velice vám děkuji. Eh, oceňuji velice, že jste zdůraznil obě stránky vnitřního trhu, to znamená jak podnikatele, tak spotřebitele. Eh, některé vlády tu otázku spotřebitelů a ochrany spotřebitelů většinou podceňují chci také ocenit a trochu se tady pochlubit před kolegy že české republice se skutečně podařilo projít složitou cestou a implementovalo směrnici o službách prošlo se forty zákonů a proto má česká republika ideální pozici eh, koordinovat tyto práce také v ostatních členských státech a přimět je k tomu abychom na konci tohoto roku respektive poslanci kteří zde budou na konci příštího roku zasedat mohli zhodnotit implementaci eh, směrnice o službách která nás provázela vlastně celých pět let téměř. Eh, chci pozvat eh, pana ministra na den spotřebitelů který se koná. sixteen března tady v bruselu za přítomnosti paní komisařky kunevy a účastní se jí paní předsedkyně mccarthyová. Eh, je otázkou zda s ohledem na, na zasedání české vlády v pondělí to bude možné ale oficiálně si dovoluji pozvat vás nebo vašeho nejvyššího zástupce zde protože je to skutečně důležitý den kterým je potřeba Eh, oslovit evropské spotřebitele. Eh, já bych chtěla panu ministrovi ještě jenom zdůraznit to, že vlastně výbor, vy jste zdůraznil samozřejmě eh, tu Eh, potřebu dodržování závazků ke kterým se členské státy zavázaly a eh, v oblasti zboží eh, jsme nastavili tento výbor významně tedy posunul laťku zase dál v oblasti uvádění výrobků na trh a s ohledem na asijskou konkurenci respektive asijskou nekvalitní nebo dodávání nekvalitního zboží je to docela klíčová věc posílili jsme i odpovědnost, dodavatelů. ale ještě se k tomuto tématu vrátíme a já bych eh, chtěla eh, požádat nyní koordinátory aby se vyslovili za jednotlivé politické skupiny a aby oni komentovali priority a řekli k tomu své. Eh, první bych dala slovo malcolmu harbourovi za epped. Uh, um, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych přivítat pana ministra mezi námi. Chtěl bych říci, že tady také paní Rojtová přidává velkou hodnotu tomuto výboru. Jsem rád, že předsedá tomuto jednání, i když je nám velmi líto, že paní McCarthy tady s námi dnes nemůže být, ale jsme rádi, že jste tady tady vy v této roli. Také jsem velmi potěšen vaší ambicí a vy jste říkal, že chcete obnovit proměn, proměnitní postavení vnitřního trhu. Uh, důležitost vnitřního trhu. Myslím si, že my se o to tady také snažíme v tomto výboru, ale je jasné, že toto musíme ještě dále posilovat a zdůraznit, jak už uváděla paní předsedkyně. To důležité, co tady děláme v tomto výboru, je, že se snažíme, aby vnitřní trh a práva ochrany spotřebitelů šly ruku v ruce. A chceme tady mít eh, dobře informované spotřebitele, kteří budou si vědomi svých práv a je tady celá řada zajímavých projektů v tomto ohledu, o kterých eh, jste také hovořili. V tomto kontextu bych eh, možná rád eh, věděl, jaké jsou vaše cíle ohledně práce na právech ochrany spotřebitelů, o čem jsme hovořili dnes dopoledne. My tady v tom výboru se domníváme, že nebude dost času, abychom dokončili první čtení v rámci vašeho předsednictví, ale určitě tady můžeme učinit mnohé kroky, můžeme proskoumat ty základní strategické směry a myslím si, že toto pak připraví cestu pro další předsednictví, aby tuto otázku dostalo kupředu. Také jsem se chtěla vyjádřit k dalším věcem, zejména jsem chtěl navázat na telekomunikační balíček, o kterém jste hovořil dosti dlouze. Máme tady koordinátory i zpravodaje k tomuto tématu a myslím si, že jste trošku pesimistický ohledně tady tohoto tématu. Myslím si, že parlament jasně řekl, že jsme ochotni dosáhnout dohody v rámci vašeho předsednictví a nejen to. My minulý pátek jsme rozeslali seznam našich politických oblastí, ve kterých je nutno pracovat a ukázali jsme, kde by mohlo, mohly být kompromisy, také je tam jasný harmonogram našich činností. Já jsem byl trošku překvapen, když jste hovořil o červnu, proč náš plán je hlasovat v dubnu. A doufám, že tedy s tím budete souhlasit, že se na tomto to budeme moci dohodnout. Určitě bychom neradi, aby se to nechávalo až na červen, to schvalování. Určitě ne a to bude samozřejmě znamenat, eh, že je nutno vynaložit obrovské úsilí. Ano, rada k Telekomu 17. března je skutečně v tomto ohledu významná, je to klíčové setkání a chci zdůraznit, už jsme tady o tomto hovořili i dříve, že je velmi důležité a aby byli pozváni zpravodajové a stínoví zpravodajové na toto jednání. Myslím si, že tak, eh, ano, na ministerské úrovni se něco dá vyřešit, kritická témata se tam mohou vyřešit, i když tady může být určitá nezhoda a doufám, že do té doby dojde k vyjasnění základních věcí, ale chtěl bych vás tedy o toto požádat, pokud budete sdílet naše názory, že je tedy možné toto dosáhnout při prvním čtení v dubnu té shody, tak eh, jsme skutečně rozhodnuti eh, se tomu plně věnovat, naši, moji kolegové kolegové určitě mě podpoří, ale budeme podpor- potřebovat i vaši podporu. Nyní roaming. Mnozí z nás mají určité výhrady ohledně toho, aby to nebylo příliš striktní, příliš rigidní a aby to příliš nezasahovalo uh, do trhu, protože ten současný trh se docela rychle vyvíjí. Je tady, jsou tady jasné důkazy, že ta opatření e, cenová mají vliv na ceny pro znevýhodněné spotřebitele, ale určitě to bude mít na trh vliv. My podporujeme se komise e, v tom ohledu, že je potřeba podporu, podpořit konkurenceschopnost, ale nemůžeme tady stanovovat precedent dlouhodobé kontroly trhu ze strany komise. Jak už jsem říkal, a možná se mnou nemusíte souhlasit, ale nechceme, aby mobilní telefonie se stala další společnou zemědělskou politikou, kde, kde komise stanoví ceny pro celou řadu eh, komodit. A a někdy se už to dokonce rozšiřuje na SMS, zprávy, roaming a tak dále. Je tady celá řada kategorií a tam někde ten trh nepracuje, nefunguje obezře, dobře, ale musíme být obezřetní, abychom to nepřehnali. Můžeme se shodnout na určitých zásadních opatřeních, ohledně transparentnosti a tak dále, protože ta jsou nevyhnutná a určitě se možná dohodneme na cenových limitech pro velkoobchodní oblast, ale bylo by dobré, aby české předsednictví se k tomuto také vyjádřilo, aby uplatnilo zdravý rozum a obezřetnost u takto složitého tématu. A tady, myslím, skončím své vystoupení, protože určitě kolegové se chtějí zeptat na směrnici o službách, ale na závěr vítáme vaše ambice a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Bohužel to bude kratší období než obvykle, ale jsem si jist, že to bude mít dlouhodobé dopady. Děkuji. Děkuji. A nyní Evelyn Gebhardt za socialistickou frakci. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, vám chtěla poděkovat za to, že jste si našel čas nás navštívit a informovat nás o svých prioritách v oblasti vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. V minulosti se ukázalo, že že je správně a, a že důležité se e, semknout kolem jednoho cíle. A u směrnice o službách se ukázalo, že díky spolupráci nejenom uvnitř parlamentu, ale i s Evropskou radou e, se najde rozumné řešení. Řešení, které e, nepomáhá jenom hospodářství, ale také právům zaměstnanců. A to je důležitá otázka. Já bych se ráda zeptala na jednu věc, kterou se zabývám od té doby, co jsem si přečetla článek Václava Klauze v ně- velkých německých novinách ohledně eh, cenosti eh, eh, ochrany zaměstnanců a o tom, že je to bariéra na vnitřním trhu. Mě to docela šokovalo a já bych se chtěla zeptat, jak to vidíte vy jako předseda rady. Protože vy jste říkal velice zajímavé, dobré věci. Chcete Evropu bez bariéry, já taky. Chcete eh, s volný pohyb služeb? Já taky. Chcete volný pohyb zboží? To já chci taky. Chcete eh, pěkný velký vnitřní trh v Evropě? Já taky. Takže tady se v žádném případě nelišíme, pokud je o cíle, které máme. A to je jistě velice dobře. Jenom mám ten dojem, že při definování eh, toho, co všechny tyhle pěkné věci znamenají, je tady eh, poněkud eh, mm, určitá propast. Já si to totiž tak čtu, že bychom měli mm, vytvořit společný trh, na kterém sociální práva, práva životního prostředí a práva ochrany spotřebitelů mm, měla být vysoko postavena, zatímco vy chcete nahradit eh, tento trh eh, volným tržním hospodářství. A s tím já bych úplně nesouhlasila, protože my, sociální demokraté, bychom něco takového nepřijali. A eh, myslím, že finanční krize také ukazuje, kam to vede tahle ta cesta. Takže myslím si, že to si musíme podrobněji probrat, v čem tedy toto přesně spočívá a kam se chceme dostat, eh, protože tam mám ten dojem, že nechceme úplně to samé. Potom druhá věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, je ochrana spotřebitelů. Dnes dopoledne jsme hovořili na výboru právě o tomto a vy jste nám také dnes eh, právě o tom eh, říkal. Probírá se to na radě, jestli chceme úplnou harmonizaci nebo nechceme úplnou harmonizaci a já jsem jasně řekla, že chceme, abychom respektovali to, co je ve smlouvách. Já jsem si vyhledala ten eh, text eh, smlouvy Evropské unie ve článku 153. Ten je velice dlouhý, tak ho nebudu číst celý, ale pátý odstavec, eh, a o to tady jde, praví. Opatření podle obstace 4 v jednotlivých členských státech nebrání přijmout eh, přísnější eh, ochrana opatření. Tato opatření musí být sladitelná s touto smlouvou a dohledná na to komise. Takže já nechci, abychom prostřednictví plné harmonizace eh, se postarali o to, že ochrana eh, spotřebitelů, která jde nad její eh, rámec, byla vlastně omezena evropským právem. Já chci, aby ochrana spotřebitelů byla vlastně přidanou hodnotou pro lidi ze strany Evropy. A když eh, řekneme, že harmonizace je to nejvyšší, co, eh, čeho zadosáhnou v evropských státech, tak eh, jsem proti. Ale když řekneme, že je to nějaký mezistav, protože eh, tak se mi to také nelíbí, protože někde v členských státech by se ta stan úroveň mohla zvýšit, ale v některých by se mohla snížit. Takže myslím si, že tohle je věc, kterou je třeba ještě důkladně projednat. A za třetí, eh, roaming. Tam se liším od svého kolegy Malcola, Malcoma Harbra. Hovořili jsme tady o telefony, o roamingu a jasně jsme eh, řekli, stejně s Evropskou komisí, že my jako Evropský parlament eh, jsme varovali eh, mobilní operátory. Řekli jsme jim, pohněte se v SMS-kách a MMS-kách. Před dvěma lety jsme to ještě neudělali, ale když zjistíme, že nic neuděláte, že není konkurence, a e, že se e, bude zdát, že existuje nějaká dohoda ohledně koncových cen pro spotřebitele e, právě u těchto přeshraničních služeb, tak se pustíme do práce my. A já si myslím, že Evropský parlament i Evropská komise musí, co tehdy slíbili občanům, také splnit. A já velice doufám, že Rada ministrů nás, se nás bude držet a bude s námi spolupracovat v tomto, protože není pro nás přijatelné, aby lidé, kteří mají méně peněz byli vyloučeni ze služeb, které eh, dnes nejsou eh, všude univerzálně přístupné, protože jsou příliš drahé. Tam musíme něco udělat a potřebujeme kvůli tomu regulaci, protože je zřejmé, že trh sám eh, tohle nevyřeší. Naopak vznikají monopoly, které nejsou přijatelné potom musíme proti tomu něco dělat. A bohužel se musím omluvit, už Eh, já budu muset eh, na vlak, protože mám něco v Paříži. Eh, už jsem na tom domluvená mnoho měsíců, nevěděla jsem, že budeme mít tohle jednání, takže nebudu tady moci být až do úplného konce. Není to proto, že by mě nezajímala vaši odpověď, naopak, ale moji spolupracovníci jsou tady, takže to pro mě zaznamenávají. Děkuji vám mnohokrát za pochopení jenom panu ministrovi chtěla říct že jsme eh, dnes se dověděli že nám komise předá podrobnější analýzu co se týče eh, směrnice nebo dopadů eh, o právech, spotřebitelů. <coughs> já bych chtěla požádat další koordinátory za liberály paní fortu prosím. Děkuji. Chtěli bychom vám poděkovat, pane ministře, za vaši přítomnost na našem jednání ve výboru. Ujali jste se předsednictví v období, které je velmi obtížné a my jsme rádi, že tady na sebe přijímáte určité závazky. Za liberály si ceníme toho, co jste říkal k otázkám eh, administrativního zatížení a energetiky a úsilí, které nutno vynaložit, aby toto zatížení bylo sníženo. Samozřejmě jsme proti velké rigidnosti a striktnosti, takže souhlasíme s tím, co jste uvedl, zejména pokud to znamená, že tady bude politika, která bude otevřenější a liberálnější. Zmínil jste celou řadu ambicí. Máme tady uh, zpravodaj k celé řadě produktů a určitě se vyjádří k těm jednotlivým specifickým tématům, ale děkujeme za vaši přítomnost tedy. Děkuji a já bych si ještě dovolila eh, z pozice předsedající eh, doplnit eh, a požádat pana ministra, aby zvážili, zda v kapacitě českého předsednictví je také případně věnovat se tzv. komunitární certifikační značce pro CE značku a případně pro další značky i dobrovolné kvality a dalších věcí. Navazuji na to, že jsme v rámci eh, diskuze o goods package upustili eh, od ce požádali jsme komisi o analýzu dozvěděli jsme se že nové značky bezpečnosti by nebyly žádoucí a že je naopak potřeba posílit pozici ce značky. ta je ovšem zneužívána například v africe jsem se setkala s tím že, eh, že jsou označovány výrobky které vůbec nemají žádnou dokumentaci a víme že se zaměňuje i z na export a tak dále. a já jsem dvakrát interpelovala evropskou komisi nicméně ta směřuje k právně ne dobrému směru a to je vlastně <clears throat> k, eh, k systému ochranné známky, což by nebylo řešením. Takže to je jenom tedy eh, moje, moje dotaz nebo můj osobní názor. Jinak bych uzavřela toto kolo a poprosila bych pana ministra, aby odpověděl na, eh, a reagoval na stanoviska koordinátorů a potom jsou přihlášeni ještě dva poslanci, kterým dám slovo v druhé várce. Děkuji, <clears throat> děkuji paní předsedající Eh, chci reagovat na to, co tady zaznělo. Skutečně lituji, že paní Gebhardt musela odejít, protože eh, bylo by o čem diskutovat. Eh, co se týče, co se týče pana poslance Harbora, další kroky v oblasti mm, ochrany, ochrany spotřebitele tedy toho návrhu. Eh, my se vynasnažíme jako naše předsednictví maximálně pokročit s projednáváním v pracovní skupině což je eh, taková neviditelná úřednická práce nicméně může vytvořit dobrý základ odrazový můstek pro práci švédského předsednictví. Eh, já bych jenom připomenul Mm, že je to skutečně jako komplikované téma. Konec konců myslím, že i z vystoupení dosavadních to je zřejmé. Eh, francouzskému prezidentství, které, předsednictví, které vyvinulo významnou akceschopnost a iniciativu, co se toho týče, tak se na pracovní úrovni v prvním kole diskuzí podařilo probrat eh, a projednat eh, necelých twelve článků z celkových fifty takže mm, tehdy je vidět že skutečně eh, není asi reálné očekávat že by se těch zbývajících thirty eight projednalo v rámci českého předsednictví. pracovní skupiny budou zasedat k tomuto tématu dvakrát, měsíce, dvakrát do měsíce tedy, tedy často první jednání se konalo už minulý týden další jednání bude příští týden takže skutečně jako máme zájem na tom aby se ty věci pohnuly dopředu ale eh, zůstáváme, zůstáváme nohama pevně, pevně na zemi. konec konců to, to co tady řekla paní gebhardová eh, ohledně eh, možnosti vnímat ten princip úplné harmonizace tak že by vlastně nebránil tomu aby si členské státy přijaly na své úrovni nějakou eh, vyšší míru ochrany tak svědčí o tom že ta diskuse bude ještě hodně bouřlivá. fakt je ten že pak bychom to asi těžko mohli nazývat úplnou harmonizací ale spíše nějakou minimální harmonizací nebo, nebo něčím podobným. Eh, co se týče telekomunikačního balíčku a mého pesimismu eh, jak říkal pan poslanec harbour eh, no já nejsem pesimista co se týče té části která eh, se týká tohoto výboru ale jsem realista co se týká těch částí které se týkají výboru, itre protože tam už jsem to popisoval tam skutečně je třeba si uvědomit že rada ministrů vyvinula eh, na svém posledním zasedání francouzské předsednictví vyvinulo obrovské úsilí kterému jsem mohl být přítomen i při interních jednáních díky francouzům tak vyvinulo obrovské úsilí aby bylo dosaženo eh, jednotné jednoty jednotného hlasování eh, z jednoho prostého důvodu protože bylo signalizováno že pokud rada nerozhodne jednomyslně tak komise využije té možnosti kterou má a to znamená zavetuje, celý ten návrh takže my jsme skutečně museli rozhodnout jednotně. všichni jsou si toho dnes vědomi a my musíme v, v tom negociačním procesu vycházet z té silné vůle členských zemí která byla vyjádřena tím jednotným hlasováním na, radě ministrů. takže proto říkám že jsem v této oblasti spíše, eh, realista nikoliv pesimista. co se týče toho červnového hlasování tak samozřejmě v tom, té červnové rady tak eh, to bychom předpokládali že v tom červnu už to bude mít pouze rada na stole jako formální eh, schválení Eh, k roamingu já plně souhlasím s tou větou že nechceme tady další společnou zemědělskou politiku a eh, poznámka pana harboura že české předsednictví by mělo uplatnit zdravý rozum je plně na místě nicméně, nicméně eh, já jsem názor české republiky který je v tomto směru jasný a zřetelný sdělil a my jsme si vědomi toho že předsednictví tady není od toho aby využívalo nebo dokonce zneužívalo svého postavení v čele evropské unie k tomu aby tlačilo dopředu eh, své vlastní národní pozice jsme tady spíše z úplně opačných důvodů abychom sjednocovali a vytvářeli prostředí pro kompromis a dohodu a proto jsem řekl že co se týče roamingu tak eh, spíše necháme tu debatu na těch hráčích kteří, eh, kteří o eh, kteří o regulaci roamingu tak stojí ať už je to parlament nebo rada. otevřeně konstatuji že kdybychom si měli vybrat mezi návrhem parlamentu nebo, teda komise, parlamentu nebo komise promiňte tak eh, nám je bližší eh, návrh komise který přece jenom v té míře regulace nedosahuje, takových rozměrů. ale znovu opakuji eh, tady jsme připraveni skutečně do poslední chvíle sehrát tu roli předsednické země jako moderátora řekl bych že odpověďmi e, na dotazy pana harboura jsem odpověděl i na většinu dotazů a poznámek e, paní gebhardtové byť asi s opačným znaménkem. já nevím jaký prezident václav klaus e, napsal článek v německých novinách na téma ochrany zaměstnanců ale obecně zřejmě platí v té diskusi která tady jakoby byla implicitně vedena mezi tím jedním viděním světa a tím druhým viděním světa tak jde, o míru. samozřejmě vždycky jde o míru. i v ochraně zaměstnanců jde o míru. já jsem byl v indii na podzim a tam jsem se dozvěděl že indický podnik který zaměstnává více než tisíc zaměstnanců tak nemůže propustit z žádného důvodu svého zaměstnance, své zaměstnance bez souhlasu vlády. Samozřejmě, že e, se tento zákon a zákaz obchází, e, podniky se různě fragmentují e, a dělají se další věci, což samozřejmě přináší transakční náklady a tak dále a tak dále. Takže ta naše věčná debata zleva zprava půjde vždy o tom, ne o tom jestli mají být nebo nemají být pravidla na tom se shodneme že mají být pravidla ta naše debata bude vždycky o tom co ještě mají ta pravidla která vytváříme na úrovni státu nebo unie co ještě mají regulovat a co už je regulovat nadbytečné. myslím si že ta debata o roamingu to vykresluje velmi plasticky o úplné harmonizaci jsem již hovořil o roamingu asi, asi také. co se týče říká paní, paní roithová my jsme o tom <laughs> hovořili dlouho u oběda. E, myslím si že je to iniciativa která jde správným směrem ale, ale já mám k ní jedno ale ten systém a ta pravidla musí být nastavena tak aby opětovně nešla obcházet. to že se dneska obcházejí že se porušují že se nedodržují je pravda ale bude velmi obtížné nastavit nová pravidla tak aby se tomuto, se podařilo zabránit. Eh, děkuji za eh, hloubkovou analýzu základního problému fungování společnosti a míry regulace a je to důležité. Já bych poprosila další přihlášené, paní Pleštinská má slovo. paní, Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, dovolte, abych vás přivítala na půdě našeho výboru. Jsme rádi, že toto předsednictví, které ukončuje náš volební mandát poslanců Evropského parlamentu, že je tedy v rukou České republiky. Paní Fortisová už se ptala na nařízení o stavebních výrobcích v kontextu Evropy bez bariér, tedy bych ráda spolu se s paní spravodajkou Nelis chtěla se vyjádřit i ke stavebnímu sektoru. Tento sektor, eh, my tady ve výboru k tomuto připravujeme nařízení, jehož cílem je harmonizace základních požadavků, pravidel a podmínek pro označování CE, značkou CE a týká se také povinností vývozců, dovozců a distributorů. Snažíme se zjednodušit legislativu, zejména pro malé střední podniky a proto připravujeme celou řadu konkrétních opatření v této oblasti. Má otázka je tedy následující. Bude české předsednictví usilovat o uzavření jednání k nařízení o stavebních výrobcích v prvním čtení ještě v tomto volebním období, to znamená do května 2009, jaký je přístup předsednictví k používání značky u e stavebních výrobků a používání národních značek. Toto téma nás zaměstnává od té doby, co se přijal balíček o uvádění výrobků na trh. To je první otázka. Druhá otázka, ta se týká ochrany spotřebitelů. Já jsem zastánkyní nebo zástupkyní ochr- organizací pro ochranu spotřebitelů a když je Česká republika předsednickou zemí, tak jistě dobře ví, že nové členské státy v této oblasti musí udělat spoustu práce, abychom doběhli kolegy z původní evropské patnáctky. A proto má otázka, nebo spíše připomínka se týká toho, že pouze finančně zajištěné a dobře odborně vybavené spotřebitelské organizace umí vzdělávat se spotřebitele a dokáží se věnovat řešení spotřebitelských sporů. Takže jaké aktivity bude předsednictví vyvíjet v oblasti zvýšení finanční podpory pro organizace na ochranu spotřebitelů? To je má druhá otázka. Děkuji říct, že výbor posunul eh, hlasování tak, aby české předsednictví, respektive vy, mezi cestami mezi Kyjevem a Moskou jste zvládl případně eh, projednat to, eh, tuto důležitou směrnici nebo nařízení, které je dost dobře diskutováno v našem výboru. Dále bych dala slovo paní Hanzlik za IPP. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážený pane ministře. Eh, Jsem velice ráda, že jste tady přítomen a chci využít vaší přítomnosti k tomu, abych se dotkla dvou otázek. Vy jste tady, pane ministře, zmiňoval transpozici eh, směrnici o službách. Myslím si, že to je klíčový, důležitý problém, protože blíží se rok 2010 a pro konkrétní členské státy už chybí období pro transpozici této směrnice. Paní předsedkyně také hovořila o tom, že v České republice už bylo zjednodušeno 40 předpisů. Chtěla bych se zeptat, zda se něco podobného děje i v jiných eh, státech, jak vy to hodnotíte. Například, jak to vypadá v jiných členských státech, co se týče procesu eh, eh, elektronických procedur. Je jasné, že komise navrhne jeden program, ale jak vy si představujete, jak by tyhle elektronické programy vlastně měly fungovat, nebo jak to vypadá v jiných členských státech a myslíte si, že tato eh, transpozice směrnice jde dobrým směrem a že to stihneme do 1. ledna 2010? To je první věc, která jsem se chtěla dostat. Pak mě zajímá ještě druhá věc. Ráda bych se dozvěděla, zda během svého předsednictví plánujete nějakou činnost v oblasti toho, aby se bojovalo eh, proti eh, falšovaným výrobkům a pirátství. A také se prosím vás vyjadřete k tomu, eh, zda má, že má být vytvořena Evropská observatoř pro boj proti pirátství a pirátským výrobkům. Děkuji. Chci se zeptat, jestli ještě někdo má otázku na pana ministra. Pan Rutovic má slovo. Eh, pane ministře, eh, jsme nesmírně rádi, že eh, jste zde přítomen, ale já bych se vás rád zeptal o současnou politiku českého předsednictví. Totiž v současné době mnoho členských států v Evropě, kde stoupají ceny energie, eh, eh, vody eh, i hospodaření s odpady. Prostě toho všeho, bez čeho se člověk ve svém životě neobejde. A krom toho je mnoho lidí propouštěno z práce. Jinými slovy, společnost jakoby stojí před určitou hradbou a je tady i určitá politická hrozba, že by mohly být nějaké nepokoje a tak. A proto bych se chtěl zeptat, co míníte dělat v rámci spotřebitelské politiky v tom smyslu, aby se omezily tyto jevy, které jsou velice nepříjemné a které se přece vším hlavně týkají těch nejchudších lidí? A druhá věc, domnívám se, že nikdo se nedokáže nějak lidsky domluvit o roamingu, protože vlastně existuje, abych tak řekl, možnost nějakých společných ustanovení, když zdraví rozum je na obou stranách. Ale pokud se jedna strana prostě pokládá e, za silnější a, důvoda, a například jsme viděli, že veškeré e, naše ustanovení e, se spožděně realizovala, co se týče snižování cen na roaming, nikdo na to pořádně nereagoval. A proto s těmito organizacemi není možné, jak je vidět, se domluvit. Proto já bych podporoval velice výrazné administrativní opatření. Proč? protože ty podniky, ty firmy, které poskytují služby, zvyšují počet služeb, zvyšují také obrovské svoje zisky, zatímco společnost je stále chudší. Přičemž roaming se týče malých, velkých podniků a především eh, celé společnosti, všech lidí ve společnosti. Proto si myslím, že je to nesmírně naléhavá a potřebná záležitost pro evropské občany a Rád bych tedy se vás zeptal, zda vy, pane ministře, si myslíte, že je třeba eh, takovouto činnost urychlit, aby bylo možné lépe společnost v Evropě chránit, myslím tím evropské spotřebitele. Děkuji. Poslední komentář, paní Neris, prosím stručně. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za vaši přítomnost v našem výboru a za výměnu zkušeností. Jsme skutečně ve velmi přelomovém období a mám dvě připomínky, protože je určitě velmi důležité a zajímavé v tomto momentu abychom zjistili, nebo když zjišťujeme tedy, že máte podobné priority jako my. To je důležité zjištění. Když se podíváme na téma otázek, které jste dnes zmínil, tak tady vlastně hovoříme o harmonizaci na minimální úrovni a dokud tady nebude horizontální harmonizace, tak bude velmi těžké posoudit, do jaké míry se evropská politika dostala daleko u těch hlavních otázek, zejména například v otázkách vnitřního trhu. Uh, a ochrany spotřebitelů. My, my toto považujeme za velmi citlivé téma, stejně tak jako otázku vlastně přes hraniční spravedlnosti pro spotřebitele. Máme tady ty roaming, otázku roamingu, telekomunikací, tady je celá řada aspektů, které s tím souvisí, ale je tady i další řada otázek, které se spotřebitelů týkají a, a kde tedy spotřebitelé nejsou dostatečně chráněni. A to nejen tedy v našich jednotlivých členských státech, ale také s ohledem na to, že bychom měli odstraňovat nevhodná opatření proto, aby spotřebitelé byli na trhu chráněni stejně jako firmy, jako podniky. Takže potřebujeme minimální, alespoň minimální míru harmonizace, tak aby tady bylo stále více Evropy, aby se stále více Evropy promítalo do politiky Evropské unie v oblasti vnitřního trhu. To si myslím, že musí být prioritou. Uh, do konce alespoň tedy našeho mandátního období. Od dneška, tedy do té doby, než náš mandát skončí a když budeme provádět naše hodnocení a pro nás eh, se musíme tedy zaměřit na posouzení těchto priorit. Děkuji. Protože má tiskovou konferenci za 10 minut, takže prosím o reakci. Tak děkuji, já se budu snažit být stručný. <clears throat> Co se paní poslankyně eh, Pleštinské, eh, stavební výrobky my obecně podporujeme co eh, nejvyšší sladění navrhovaného nařízení pro stavební výrobky s přijatými ustanoveními nového legislativního rámce a označení ce by mělo být u stavebního výrobku jediným povinným to bych chtěl zdůraznit označením. Eh, budeme usilovat o dosažení dohody s parlamentem a přijetí nařízení v prvním čtení to znamená do. nine března a eh, jsme připraveni hledat kompromis v klíčových oblastech jako je prohlášení o vlastnostech označení ce zjednodušené postupy atd. atd. takže myslím si že tady je na obou stranách dobrá vůle a e, to co vy prosazujete osobně to považujeme za, za správné. co se týče spotřebitelských organizací tak to je věcí jednotlivých členských států a já myslím že by to tak mělo zůstat protože v každém tom státě jsou ty jsou ty podmínky jiné je tam jiná struktura těch organizací zabývajících se ochranou spotřebitele mají jiné potřeby atd. Eh, atd. takže v této oblasti si myslím že subsidiarita je více než, než, eh, než dobrá. Eh, co se týče směrnice o službách hmm, paní hanzlíková se ptala jak je to v ostatních členských státech. no tak k tomu abychom se to dozvěděli a abychom si vyměnili zkušenosti jak jsou na tom v ostatních členských státech a jak to vidí s plněním termínu two thousand and ten tak tomu právě my eh, v praze máme neformální radu která se tím bude, která se tím bude zabývat a která vlastně toto bude mít jako svoje, svoje hlavní téma. E, my sice směrnici o službách vidíme jako, jako velmi důležitou a, a podstatnou nicméně platí totéž co u aplikace a implementace jiných směrnic do národního práva je to v pravomoci česka polska atd. atd. a my nemáme žádný bič na, jako předsednictví na ty státy abychom, abychom, to, abychom to stihli. jediným bičem je eh, infringement a evropský soud co se týče falšování a boje proti eh, padělání my to vnímáme jako problém především ve vztahu k třetím eh, zemím a včera jsem o tom hovořil na, na, na výboru inta pro obchod je třeba využívat všechny nástroje v rámci obchodní politiky a podporovat činnost dozorových orgánů v jednotlivých členských zemích já vím o čem mluvím protože pod mé ministerstvo patří také obchodní inspekce a padělaných výrobků zejména na česko německých a česko polských hranicích je více než dost takže je to, o soustavné práci těchto dozorových, těchto dozorových orgánů. Eh, co říkal pan rutovič eh, já myslím že z toho co já jsem říkal tak je evidentní že prostě mé osobní názory nikoliv názory předsednictví to jsem, ten rozdíl jsem vysvětlil že mé osobní eh, názory na téma zvýšené regulace administrativní opatření cenová opatření v této oblasti jsou krokem zpět nikoliv krokem dopředu. já opravdu nemohu souhlasit s tím že firmy jsou stále bohatší a lidé jsou stále chudší to jsem si tady podtrhl. už jenom předmět té debaty roamingu kdy se bavíme o ceně za telefonní hovor přes hranice e, zemí tak svědčí o tom že lidé nejsou stále chudší a chudší protože by si jinak nemohli dovolit telefonovat z jedné země do druhé. jak často před dvaceti třiceti padesáti lety měli lidé na to a měli tu možnost aby si telefonovali ze země do země? já vím nebyly mobily ale telefony byly a přesto to bylo ve spotřebním koši v relativních cenách nekonečně dražší než je tomu dnes. a poslední poznámka k tomu co říkala paní poslankyně, nerys eh, k úplné respektive minimální harmonizaci eh, já mám k tomu jedinou poznámku kterou jsem vlastně řekl. E, i z toho co tady bylo mnou vámi řečeno je vidět že ta debata bude hodně složitá že bude velmi komplikované se ujednotit na tom názoru kde je ta správná úroveň ať už ji nazveme minimální anebo ať už ji nazveme že to je ta jediná možná plná harmonizace e, od které se nelze odchýlit ani směrem nahoru ani směrem samozřejmě dolů ta debata je v těch zbývajících třiceti osmi článcích které doposud nebyly projednány my jsme na ni připraveni eh, já bych nechtěl předjímat žádný výsledek snad jen to že eh, pokud eh, se shodneme na principu úplné harmonizace tak zase musíme vnímat tu míru o které tady bylo hovořeno na začátku abychom s vaničkou nevylili i dítě. to znamená je sice pěkné mít záruky doživotní ale jaká je ve skutečnosti potom realita? asi trošku jiná. děkuji. Pane ministře, děkuji vám. Já si jenom dovolím malý komentář k tomu roamingu, abych ujasnila parlament dostal do situace ve které byl my jsme potřebovali srovnat nebo eh, nějakým způsobem změnit situaci kdy za eh, roaming platili eh, severané v jižních zemích byl to rozdíl mezi kyprem a třeba finskem který byl opravdu deseti i vícenásobný ty rozdíly byly obrovské a skutečně ten spotřebitel tady tahal za kratší konec toho provázku. a to co teď vlastně trošku sledujeme je otázka internetu protože ji považujeme za důležitou pro cross border market a proto tím tématem zabýváme eh, nicméně, je to vysoce politická záležitost diskuze tady je vedena a já jsem velmi ráda že české předsednictví které má obrovský tah na branku eh, a eh, patří k těm řekněme ne až úplně bohatým zemím bude právě i tuto, záležitost moderovat. ano? já nechci aby se tady zvrhlo k debatě o roamingu i když je to takové ilustrativní téma ale to že mezi jednotlivými e, zeměmi a jednotlivými operátory jsou rozdíly ba i velké rozdíly ano to je pozoruhodné to je nutno analyzovat ale je to třeba analyzovat v podobě jak fungují telekomunikační trhy v jižních zemích nebo v severních zemích jak tady, bylo, jak tady bylo řečeno jaká je míra konkurence v té zemi či v oné zemi je to příčinou? Eh, těch rozdílů nebo není? Je v tom něco, kolik je tam operátorů? Jaká je obecně cenová politika eh, těch operátorů v těch zemích? Protože se, někdo se soustředí eh, na něco jiného někdo na, na, na něco jiného. to znamená nejprve než přistoupím k tak razantnímu administrativnímu zásahu jako je regulace ceny se musím ptát jestli trhy jsou dobře nastaveny jestli regulační rámec těch trhů není někde nějakým způsobem e, distorzován a pak teprve možná bych měl přistupovat k takovým dramatickým zásahům pokud dojdu k názoru že to jinak, že to jinak nejde ale bez této analýzy hluboké analýzy těchto trhů nelze okamžitě prostě přijít s e, kladivem. Eh, byla to otázka právě těch národních regulátorů, které neměly eh, dosah za hranice a já se omlouvám musíme ukončit tu naši debatu. já vám jsem nesmírně vděčná za upřímný a velmi prostě osobní eh, pohled a vhled do, eh, do našich témat. Eh, já bych chtěla jenom členům výboru ještě říct že jsem s panem ministrem diskutovala další otázky které výbor projednává jako je, jako je online gambling jako je cross border health services a podobně a pan ministr je informován o aktivitách našeho výboru. Eh, moc vám děkuji eh, jste vítán kdykoliv přijít sem do našeho výboru byť naše období je již dosti krátké ale možná že se to ještě v průběhu března či dubna podaří. kolegům velice děkuji za, eh, zajímavé otázky a musíme ukončit tento bod jednání. děkuji. já rovněž děkuji. děkuji Takže budeme hned pokračovat, dovolíte-li, a pustíme se do hazardních her. Paní Šaldemoze má slovo. Tak for det. Ja, øh, jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg vil sige... Děkuji. Chtěla bych poděkovat všem kolegům za podání tolika pozměňovacích návrhů. Máme 149 pozměňovacích návrhů ke zprávě k hazardním hrám online. Myslím si, že určitě budeme moci dosáhnout dobrého kompromisu a že tady dojde ke zlepšení zprávy. Ale když si počítám ty pozměňovací návrhy, je jasné, že jsou tady dva hlavní směry, že tady jde o dvě hlavní věci v těchto pozměňovacích návrzích. Že jde o to, že na jedné straně tady je celá řada návrhů, které se týkají úvodních ustanovení a konkrétních návrhů, které si přejí, aby hazardní hry online byly vnímány jako běžná ekonomická činnost naprosto něco naprosto normálního a že tedy jednotný trh a jeho pravidla a evropské zákony by tady měly hrát prioritní roli. Na druhou stranu ale pak je tady celá řada návrhů, které jdou tím směrem, že hazardní hry jsou specifická výjimečná oblast ekonomické činnosti, které, která může mít eh, záporné dopady a protože je nutné přijmout určitá opatření, abychom tomuto zápornému dopadu zabránili. A tím vlastně členské státy by měly právo i vlastně legitimní zájem ponechat Eh, v platnosti vlastní legislativu. Takže to jsou ty dva základní přístupy k této otázce. Samozřejmě, takto jasně se to tam neříká, ale toto jsou ty dva hlavní přístupy, které jsme z toho vyčetli. A já si tedy říkám, jak bychom k tomu měli přistoupit, aby bylo kolegům jasné, jaké pozměňovací návrhy po, po, podporuji a jaké nepodporuji. Myslím si, že nejsnažší způsob, jak to vysvětlit jednoduše, je udělat následující. Myslím si, že by bylo možné nalézt nebo dospět k velmi dobrému kompromisnímu návrhu na základě návrhu pana Mandase, paní, pana Bondholy a mých návrhů. Myslím si, že v rámci našich tedy návrhů lze vytvořit kompromis, který by byl dobrý. Na druhou stranu musím říci osobně, že nechci, aby se zpráva ubírala například směrem pozměňovacích návrhů pana Harbra a dalších. To jsou tedy ty dva hlavní přístupy. Samozřejmě to neznamená, že nemůžeme nalézt nějaké dobré řešení v rámci jednotlivých aspektů, ale toto jsou skutečně ty dva hlavní směry, které jsem chtěla zmínit. Ehm, nyní k jednotlivým tématům probíhá diskuze ohledně toho, do jaké míry bychom měli hovořit o principu subsidiarity v naší zprávě, v evropské judikatuře, o evropské judikatuře a dalších. Je tady 13 pozměňovacích návrhů k tomuto tématu. To je jedna kategorie, tematická. Chtěla bych tady dosáhnout kompromisu a můžeme tady tedy odkazovat na evropskou judikaturu, ale chtěla bych zdůraznit, že musíme odkazovat také na princip subsidiarity. Pak je tady další téma, které je velmi zajímavé. A to se v těch pozměňovacích návrzích promítá velmi jasně a týká se sportovních organizací a vztahu, jejich vztahu k obchodní činnosti, podnikatelské činnosti. I tady bychom se měli pokusit nalézt nějaký dobrý kompromis. což jsou pozměňovací návrhy 81, 82, 87. Myslím si, že ta by mohla být základem kompromisu. Tyto sportovní organizace by tedy měly dostávat nějaké měli mít možnost těžit nějakých nosů. Pak je tady etický kodex, nebo kodex chování, to je další téma. Já sama bych doporučovala, abychom ponechali ten kodex jako doplněk a ne jako náhradu nějaké hmatatelné legislativy. Že to je můj návrh k tomuto tématu. Pak tady je diskuze k tomu, do jaké míry hazardní hry online vedou k určitým konkrétním rizikům v porovnání s běžnými hazardními hrami. Jsou tady určité pozměňovací návrhy v tomto směru, jejich cílem je ukázat, že tady je zvýšené riziko závislosti na hazardních hrách online. A já bych tady chtěla říci, že je důležité trvat na tomto, protože to je prokázáno a musíme to zdůrazňovat, že snažší přístup k hazardním hrám online znamená, že je tady zvýšené riziko závislosti, vzniku závislosti. Ne pro všechny, kteří se těmto hrám věnují, ale je tady prostě obecně zvýšené riziko vzniku nebo vyvinutí závislosti, alespoň u nás je to jasné. Což je 26, 27, 28, 30, 31, 33, to jsou čísla pozměňovacích návrhů, 35, jenom abych ještě nějaké, nějaká, nějaké zmínila. A ty se tedy týkají této oblasti. Já ale už nechci se tomu věnovat dále. Je tady skutečně několik pozměňovacích návrhů, na jejich základě můžeme přijít s velmi dobrými kompromisními texty. Já tady podám určité návrhy Nevím, zda to bude nyní nebo příští týden, ale určitě se pokusíme zorganizovat eh, setkání stínových zpravodajů ve, ve, ve středu v 11 hodin. Sedneme si společně a budeme mít více času, abychom se podívali na detailní aspekty, abychom mohli hovořit o těch pozměňovacích návrzích a chceme, abychom mohli hlasovat 11. února ve výboru. A na plenárním zasedání by to mělo být projednáváno na konci března. Myslím si, že tady byla celá řada dobrých pozměňovacích návrhů. Chci všem poděkovat za jejich zájem a jsem naprosto přesvědčena, že bude možné dospět k dobrým kompromisním návrhům. Děkuji. Thank you very much. Uh, now... Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. První pan Korhola. Takže <laughs> Paní Korhola, takže děkuji paní předsedkyně, děkuji za, za to, jaký jste přijala přístup k těm pozměňovacím návrhům. A na interním jednání EPP, který se konal minulý týden, jsem zjistila, že většina kolegů z EPP podporuje mé pozměňovací návrhy. Jsem velmi tedy optimistická ohledně toho, že zpravodajka a ostatní zpravodajové dospějí k dohodě ohledně, doufejme, co nejvíce otázek. Já nebudu procházet jednotlivé pozměňovací návrhy, ale chci se vyjádřit těm hlavním tématům, které zmínila paní zpravodajka a ke kterým se zmiňuje paní, o kterých se zmiňuje paní Rile a kolegové z EPP. První téma jsou hozerní hry, tedy online. Trváme na tom, že se nejedná o běžnou ekonomickou činnost, je to specifická oba, specifické téma, jak bylo řečeno i ve vašich předchozích eh, úvodních poznámkách. Máme tady Evropskou judikaturu Evropského soudního dvora a proto jsou Evropský parlament kvůli tomuto exklu- doslova vyňal tyto otázky o hazardní her online z příslušné směrnice o audiovizuálních otázkách. Evropský soudní dvůr stanovil, že v příštím případě komunitární právo nebude mít vliv. A že bychom tedy neměli omezovat práva členských států v oblasti hazardních her a že tedy tady není cílem vytvořit liberalizaci a stanovit společný evropský trh této oblasti. Toto bychom měli mít tady na paměti. Za druhé, souhlasím se s pravodajkou, že, tady, že jsou tady dostatečné důkazy o tom, že hazardní hry obecně a online hry zejména jsou rizikové pro ty, kteří je hrají, pro rodiny a pro celou společnost. Když jsem připravovala své pozměňovací návrhy, tak jsem nepřišla na žádnou nezávislou akademickou studii, která by spochybňovala zjištění profesora Michaela Adamse, který vysvětlil našemu výboru, jaká jsou rizika, která souvisí s hazardními hrami online. Jak už jsem vysvětlila v dokumentu, který jsem vám rozeslala, tak eh, evropské ekonomické studie jsou závazné a obsahují ale nedostatky a chyby ohledně výzkumu a metodiky a proto je nelze použít jako základ pro politické závěry. Za třetí, souhlasím se spravodajkou, že pouhé sebe, pouhá seberegulace nestačí, že se jedná o velmi citlivou oblast, že tady nemůžeme nahrazovat tímto legislativu a bylo navrženo i v minulých jednáních výboru, že hazardní hry online zatím jsou neregulovanou oblastí a že je třeba tedy s tím něco udělat a že zavedení kodexu by znamenalo zlepšení ochrany spotřebitelů, ale já s tímto nemohu souhlasit, protože už dříve jsem se vyjadřila tak, že hazardní hry online, zejména jejich některé formy, vedou k obrovské závislosti, mají velký potenciál vzniku závislosti a že ve většině členských států je toto mnohem více regulováno, než se předpokládá v těch samoregulačních, seberegulačních kodexech, které se připravují. Další John Manders a ještě se nedostavil, takže paní Rüle. To stručné. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, paní Šerozo a Korola za výbornou spolupráci. Jako paní, stejně jako paní Šaldomaso, i já se domnívám, že na jedné straně můžeme snadno najít kompromisy, aby bylo možné Eh, se rozhodnout mezi dvěma základními přístupy. Pozměňovací návrhy eh, ke zprávě eh, by měli vypracovat jasnou línii. Já nevidím, že by hlasování mělo představovat nějaký veliký problém. Myslím si, že to dokážeme dobře připravit příště ve středu. Paní Prýzis bude hovořit místo paní Mendes. Děkuji. Já jsem k tomu vůbec neměla hovořit, ale vzhledem k tomu, že eh, stínový zpravodaj tady není, pak chci říct, že jsem také vyrobila několik pozměňovacích návrhů a doufám, že je výbor shledá v pořádku, i když si tím zase nejsem tak úplně jistá. Je eh, je, je to otázka solidarity, ale nejsem možná úplně v souladu se zbytkem členů výboru, ale uvidíme, co se s tím dá dělat, ale třeba vyhrají příští bitvu. Dobře, nevím, co přesně chtějí, chtějí, co bych chtěla říct eh, stínový zpravodaj, ale tohle jsem každopádně chtěla říct já. Pan Hábe je další řečník a pak eh, pan Harris. Já si myslím, že e, paní Šeldoma se zdůraznila hlavně moje pozměňovací návrhy. Určitě sdílíme spoustu těch obav, o které tady zazněly. A myslím si ale, že něco úplně není podpořeno výzkupem. Paní Korola je, moje, Korola je mou stínovou spravodajkou a my jsme měli velice aktivní diskusy k této věci. Myslím si, že je tady podstatná menšina, ale výrazná menšina, která jaksi se zaměřuje na to, co by mě přišlo jako realističtější přístup k trhu, který se vyvíjí a mění velice rychle. A navíc si myslím, že trošku ignorujeme tento vývoj na vlastní nebezpečí. Takže e, abychom strkali hlavu do, do písku jako pštros, což snad dělají některé ty pozměňovací návrhy, to mne není uspokojivé řešení. Měli bychom se podívat e, hlouběji na to, kde jsou různé možnosti pro další vývoj e, hazardních her online. Nejprve bych tomu chtěl říci tolik, že odpovědní operátoři už na to reagují. Říkám odpovědní a to také potřebujeme. Hlavně ty eh, odpovědné musíme povzbuzovat a naopak odrazovat eh, nebo se prostě zajistit způsob, aby ti, kteří nejsou zodpovědní, museli vyklidit trh. A myslím si, že některé ty věci, které tady Eh, zazněly, by jako by směřovaly k tomu, abychom se tvářili, jako že online eh, hazardní hry vůbec neexistují a že eh, ty mm, monopoly na loterie a podobné věci, které se tak pěstují země a týká se to i sportovní her a podobně, já ovšem nevidím zatím žádné důkazy o tom, že ty by byly ohroženy online hazardními hrami. Naopak mnohé jdou také online, protože si myslí, že si to lidé přejí. A vlastně z toho vyplývá, že internetové hazardní hry se jasně vyvíjejí ve směru něčeho daleko méně zdravého, než jsou státní loterie státem provozované loterie. A um, někteří Víte, eh, hazardní hry jsou vždycky problém, ať už někdo sází eh, do státní nebo soukromí loterie. A pokud státní loterie se rozhodne mít hry i na eh, internetu, pak bude možné, aby to vedlo k návykům také. A myslím si, že to by znamenalo, že by se tady nezaujal nestraný postoj a že naopak některým by se dávala přednost. A myslím si, že tato zpráva se právě snaží posunout mínění stanovisko tohoto parlamentu do oblasti, odkud nemáme informace. A jenom eh, kritizovat vlastně vlastní výzkumnou práci parlamentu, to není moc produktivní. Měli bychom raději hovořit o tom, kam jít dál. A proto jsou tady dvě výrazně odlišené skupiny pozměňovacích návrhů. A myslím si, že my si myslíme, my, my se domníváme, že je třeba se na to podívat realističně a začít řešit některé problémy. Určitě se shodneme v tom, že vývoj na internetu, eh, her na internetu a zejména v reálném čase, což je velice populární mezi určitými skupinami občany, kteří se toho chtějí účastnit, Tě to vlastně otevírá možnost i pro domluvu o, vý, o vý, eh, jak výsledcích zápasů a tak dále, prostě nečestných různých eh, praktik. A mm, pan Harris je odborník, určitě se o tom také zmíní. To také eh, my jsme zjistili při našem slyšení, že v mnohem případě Eh, takovéto hazardní hry vlastně využívají profesionální sport jakožto základ pro svůj vlastní podnikají, ale sami k tomu vůbec nepřispívají. Měli jsme velice zajímavé eh, slyšení, pan Tibo eh, to vyvolal, bylo to někdy před rokem a týkalo se to sázek na koně na internetu. A v mnoha zemích se lidé hodně věnují koníčkům a je to ale často ty příjmy potom z těchto sázek zase dokonce jdou dále na ehm, koňské dostihy. Čili tady je potom určitý vztah symbioze. A myslím si, že tady ovšem je proti tomu zásadní rozdíl. Ovšem je možná, že když pak budeme v tom pokračovat, takže se opravdu narýsují dva rozdílné názory tady je i taková jaksi svatozář kolem těch státních lotinek. Oni samozřejmě eh, reklam, dělají reklamu a ať je to, my bychom je vlastně měli podřídit stejným Eh, kontrolním opatřením. Jenom proto, že to jsou státní loterie, tak by neměly být vyloučeny z kontroly. Myslím si, že možná se vypracuje takové stanovisko, že ti z nás, kteří si myslí, že je třeba se na to dívat ehm, eh, realističtější, se eh, realističtěji shledají, že je třeba vytvořit ehm, zprávu menšinovou. Takže možná, že bude většinová zpráva, ale možná, že my předložíme parlamentu menšinovou zprávu, která více zobrazí naše stanovisko. Asi nevyhrajeme, ale alespoň se to dostane do veřejnosti, aby se ukázalo, že existuje alternativní názor, který eh, představuje objektivnější obrázek a necouvá před problémy. Eh, pan Christ Paní Krystal si možná myslí, že to je nepřátelský postoj, ale ne, my prostě chceme, aby se to drželo ve veřejném zájmu, aby se na to veřejnost zaměřila, protože v příštím eh, volebním období se budeme muset už zraleji podívat na to, jak se to vyvíjet a jsem rád, že slyším, že i se tím začíná eh, zabývat francouzská vláda, že tady se také někde jak si je pochvalné vyjádření i o tom, jak, jak se k tomu postavilo francouzské předsednictví. Pan Harris, prosím, na rozdíl od eh, paní Jorgenson, která s námi není. Já mám, si připadám jako Peter Pan. Abych byl upřímný, minule jsem nemohl být na tom jednání, ale skutečně se domnívám, že argumenty stínových zpravodajů v podstatě nejdou dohromady. Zajímalo by mě, kdo to všechno sepsal, ale já jsem se rozhodl, jsou tady určité problémy s těmi akademickými studiemi v této oblasti, že si přečtu několik odstavců ze studie, která byla zadána tímto výborem. Říká se tam, a to může vás nasměrovat tam, kam zatím nasměrování nejsme, ale v bodě 7 já to přečtu. Bod 7. Co se týče problémů hazardních her, Mohli jsme tady provést srovnání mezi Švédskem, kde je státní monopol, a Spojeným království, kde je liberalizovaný trh. Zajímavé je, že problémy související s gamblingem jsou v podstatě v obou státech stejné. Je možno tedy dole, dovést, dojít k závěru, že organizační struktura a vlastnictví hazardních her nemá vliv na ty problémy. Bod 8. Máme jenom málo důkazů, že evropští spotřebitelé používají pouze evropské sítě. A chceme zdůraznit nedostatek informací a nepodložených eh, tvrzení v této oblasti, když se hovoří o hazardní hra. To jsou body 2, 3 a 5 té hlavní zprávě. A zase cituji, pan Bemen z Evropských kasín a asociace kasín v interview řekl, že je tady přibližně 2006 nezákonných hazardních eh, webových stránek a že 80% peněz přes ně proudí. Nemůžeme to nějak ověřit samozřejmě, ani to praní peněz nelze ověřit, ale skutečně ta číslo těch nezákonných webových stránek je vysoké. Akademické studie, o kterých se hovoří, odhadují, že na celém světě je pouze 2069 webových stránek celkem, z nichž ne všechny lze považovat za naprosto nezákonné. Je tady celá řada dalších argumentů k tomuto tématu. Myslím si, že bychom tady měli mít otevřenou, upřímnou diskuzi a používat skutečné tvrdé důkazy, které jsou k dispozici. A jinak nedosáhneme dohody. A my v našem výboru se vždy eh, díváme na ty studie, abychom získali argumenty pro naši diskuzi. A myslím si, že bychom, alespoň z mé strany, si domnívám, a já chápu, že tady jsou země v Evropské unii, které mají naprosto odlišné názory na hazardní hry online, a na to, jaké toto může přinést problémy. Já jsem ze Spojeného království, kde máme velmi liberalizovanou situaci v oblasti trhu s hazardními hrami, máme tam velmi silný etický kodex a jak studie ukazuje, tak nemáme u nás více problematických případů než například ve Švédsku, kde je to v podstatě zakázáno. Takže je tady prostor pro menšinové stanovisko Nedomnívám se, že v blízké budoucnosti by se ty strany domluvily nějak. A ještě něco k těm sportovním organizacím. Já jsem tady podal vlastní pozměňovací návrh a já vidím, kam toto směřuje a myslím si, že tady je prostor pro to, abychom pomohli lidem ověřit si, zda je někde napojení na nějaké sáskové nesrovnalosti a eh, integritu. Ale chtěl bych, aby výbor se podíval na tu formulaci, kterou navrhuji já, protože celá řada organizací nás žádá o podobné změny v textu a samozřejmě ano, někteří chtějí finanční prostředky sami pro sebe a Někteří zase chtějí tímto podpořit eh, ty základní vlastně eh, sportovní organizace. Já se ve své formulaci snažím tedy k tomuto vyjádřit, aby bylo jasně řečeno, kam ty finanční prostředky půjdou a aby šly tam, kam chceme my. Děkuji. Peter Pan to byl chlapeček, který nechtěl virus. No dobře. Pan Bon i další. A pak se dostaneme ke další zprávě. Ale máte slovo. Děkuji jenom rychle. Po celou řadu let už jsem sledoval nebo sleduji tyto otázky, toto téma a myslím si, že tady můžeme dospět k velmi bezpečnému závěru. Jde o to, že když hovoříme o hazardních hrách online, tak bez pochyby toto přináší celou řadu nových otázek. A my prostě nemůžeme argumentovat tak, jako kdyby tato, toto téma bylo neutrální a jako kdyby to bylo něco naprosto transparentní něco naprosto transparentního. Pokud se podíváme na to, co je uvedeno v zprávě paní Šaldemoze, tam jsou uvedena určitá rizika, určité obavy, ale jsou tam také návrhy a navrhovaná opatření na boj proti těmto rizikům. Myslím si, že tento přístup odpovídá, je odpovídající a je v souladu uh, s vlivem nebo s dopadem, který může mít internet na hazardní hry a na otázku gamblingu jako takovou. Co se týče fyzických her, tak toto jsou v podstatě činnosti v jednotlivých členských státech, které jsou podrobeny velké kontrole, velmi se to monitoruje a samozřejmě je to z důvodu také fiskálních, tato kontrola. Tyto nové technologie umožňují určité propojení a okamžité propojení a vlastně propojení v reálném čase. Jsou tady další rizika, která s tím souvisí a proto musíme zasahovat okamžitě. A musíme tady být mnohem přísnější opatření. Bez ohledu na to, zda tyto aktivity online jsou poskytovány soukromými nebo veřejnými subjekty. To je má první obecná připomínka. Já si skutečně nemyslím, že jak Malcolm a Kristol řekli, že bychom mohli tvrdit, že hazardní hry online a celý tento sektor je nějaký zdravý sektor. Pokud tady budeme hovořit o zákonných mm, webových stránkách hazardními hrami, tak je pravda, že tam to může být v pořádku. Ale my tady hovoříme o jejich ekonomických činnostech a v podstatě nemůžeme říkat, nemůžeme tvrdit, že tady nejsou žádná vlastní inherentní rizika v souvislosti s hazardními hrami online. Určitě jsou tady určitá ekonomická rizika, lidská osobní rizika, je tady také velký potenciál pro podvodnou činnost a z tohoto důvodu se domnívám, že je správné když se tady navrhuje celá řada opatření, která na jednu stranu říkají, že musíme bojovat proti jakékoliv formě nezákonných hazardních her, jakýmkoliv nezákonným činnostem, protože to riziko je vyšší, když je to online, ale pak jsou tady ti, ty formy hazardních her, které jsou zákonně provozovány, ale i tak musíme přijmout určitá preventivní opatření a myslím, že to je jenom jaksi, že to je legitimní a zdůvodnitelné. Je to velmi úzce vymezená ekonomická činnost, která může být dobře strukturována, může to dobře fungovat, tak jak řekl Malcolm. To je za druhé. A za třetí, jak uvedla paní Kohler, my se tady snažíme vytvořit celou řadu společných pozměňovacích návrhů, ale já bych eh, se zaměřil na sport jako takový. Pan Manders připravil pozměňovací návrh k sportu jako takovému v Evropě. A my tehdy jsme vydali určité varovné signály, tedy to, že hazardní hry a umístěvání sázek, sázková činnost mohou mít určitý vliv na integritu sportu a vůbec sportovní činnosti jako takové. Takže je nutno přijmout preventivní opatření, když má pravdu, když říká, že Tady musí být právní systém, který bude se tímto zabývat, že toto musí být eh, jaksi podrobeno um, kontrole a že je nutno monitorovat, jak je toto jak, jak se toto podílí na financování sportu. Je tady určitá francouzská legislativa a vím, že o tom bude hovořit parlament ve Francii za krátkou dobu a tam vlastně budou hovořit o celé řadě témat, například o tom, jaká je role soukromých firm, které jsou autorizovány k tomu, aby umožňovaly, aby provozovaly tyto činnosti a jak to tedy funguje v otázce sázek na koně a u dalších kolektivních sportů ale v kontextu této zprávy když se podíváte na ten celkový cíl, konečný cíl této zprávy, tak eh, myslím si, že musíme přijmout určitá preventivní opatření, abychom zajistili, že to nebude mít žádné sekundární dopady, na, například na ty organizace, které se zabývají sportovními činnostmi. Děkuji. Thank you. Eh, děkuji. Eh, máte k tomu připomínky? já uh, <laughs> nebudu hovořit nějak daleko sáhle, ale akorát bych řekla, že to nevnímám jako nic nepřátelského. Když budete chtít zpracovat uh, menšinovou zprávu, to je vaše výsada. Možná, že byste mohli počkat nejdříve na výsledek hlasování na výboru. Pokud to budete chtít udělat, tak si myslím, že to um, bude eh, výraz toho, že se politicky neschodneme na tom, co by se mělo dít eh, v této oblasti. A proto jsme tady, jsme politici. A je naše právo spolu nesouhlasit. Musím vám teď říct jednu věc. Protože mě to štve. Myslím si, že bychom měli jasně eh, pojmenovat, že jsme tady v politickém rozporu. Já jsem nerada, když se říká, že já se neschodnu s vámi. A kvůli tomu, že nevím, co se tady, eh, co eh, se v té oblasti děje. To se mi líbí. V řadě dalších oblastí je nedostatek údajů. Chceme to napravit v jedné zprávě tak bychom se mohli dostat vpřed. Takže mně se opravdu uh, nelíbí, když tady vzduchem lítá to, že já o tom se tak nevím. A tak tomu teď je. Nicméně uh, běžný politický rozpor, uh, to je naprosto v pořádku. A tak tomu ve skutečnosti opravdu je. Pokud budeme schopni si sednout na jednání a sledovat kompromisní možnosti, tak věřím, že budeme schopni eh, potom pro tu zprávu získat velkou většinu. Závěrem. Nemyslím si, že nikdo mimo tento parlament by eh, nepochyboval, že eh, o tomto je velká neschoda. Takže i když tady bude menšinová zpráva nebo ne, myslím, že lidé v mimo parlament budou dobře vědět, že existují politické rozpory ohledně téhle věci. Děkuji vám, paní Šaldemoze. Hlasování na MK, jak jsem tedy říkala, je 11. Eh, února a hlasovat na plenární zasedání budeme v březnu. Další bod na pořadu jednání je zpráva pan Kamala o mobilních telefonních sítích. Pane Kamale, máte slovo. Thank you very much, uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám pokračovat? Please, silence here. Poprosím o klid sále, říká paní předsedkyně. Yes, thank you very, thank you very much, Madam Chairman. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Když projednáváme tuhle věc, tak eh, dobře víme, že se eh, z definice jedná o pokračování prvního roamingového nařízení. Tak za prvé, měli jsme velmi málo času na stvoření eh, stanoviska a se stínovými zpravodaji se na tomto shodneme. Já jsem napsal zprávu s úmyslem, abychom eh, zde vedli delší debatu v přípravě na to hlasování. Také jsem se pokusil eh, vyvolat určitou debatu s tímto názorem, eh, s tímto stanoviskem, ale ještě než zajdu k v podrobnostem, tak pohovořím o kontextu. Měli bychom pamatovat, že telekomunikace jsou příkladem evropského úspěchu. Měli bychom také mít na paměti, že ceny v mobilní telefony klesají. A když to srovnáte s ostatními odvětvími, tak ceny za mobilní telefonování eh, klesají mnohem víc než v jiných odvětvích. Snížení cen eh, se objevovalo už před zásahem, na rozdíl od toho, co se často říká. A potom v dalších odvětvích, službách a produktech, když dochází k inovacím, tak eh, se začne s vysokou cenou a ta časem spadne. Také Nikdo nemá zájem na tom, aby společnosti udržely ceny na vysoké úrovni. Doufám, že další důležitá věc, na kterou bychom měli pamatovat, je, že tento sektor, na rozdíl od ostatních sektorů, nikdy nechtěl záchranu s prostřednictvím peněz daněných poplatníků. Nikdy se neobrátil na státy a myslím si, že bychom si měli eh, velice dát pozor, abychom eh, k něčemu takovému eh, to odvětví jednoho dne nedonutili. Jednu organizační nebo technickou věc. Myslím si, že zde už padlo oznámení na začátku, že některé frakce požádali o odložení hlasování. Já jsem velice rád, že to tak je a podpořil bych to eh, kvůli tomu, abychom mohli více debatovat se stínovými zpravodaji. Já jsem chtěl vyvolat debatu a z tohoto důvodu jsem odmítnul návrh komise k cenovým stropům a rozšíření tohoto eh, nařízení na hlasový roaming. Také jsem hovořil s našimi protěžky v ITRE, co by eh, pověřeným výborem. A My jsme se měli tedy zaměřit především na otázku ochrany spotřebitele a transparentnosti. Protože oni se chtějí zaměřit na tu otázku, která ovlivňuje právě, nebo na otázky, které jsou v jejich pravomoci. V, jakékoliv, v jakémkoliv vysvětlujícím prohlášení máte jenom omezený počet slov, které můžete použít a nebo znaků. Já jsem se tedy pokusil eh, to vysvětlit tam a také v pracovním dokumentu, který byste si měli přečíst, abyste pochopili kontext. Často eh, zaslýchám ze všech stran eh, kritiku, jestli jsme dostatečně posoudili dopad prvního nařízení, jestli máme dost dat, času, proč jdeme do roamingu 2, když jsme nezvážili dostatečně roaming 1? Když se podíváte na některé ty údaje a snažíte se analyzovat, tak se musíte ptát, proč se pokoušíme regulovat to, co se pokoušíme regulovat. Dám příklad. Když se podíváte na eh, čísla od ERG, od eh, vstupu první eh, roamingového nařízení v platnost, tak uvidíte eh, nárůst v objemu hlasového roamingu o 15-20%. Ve třetím kvartálu 2008 je také eh, nárůst eh, v roamingovém, v SMS-kovém roamingu. A to o víc než v hlasovém roamingu, takže jaký závěr z toho vyvodíte? Je to velice možná brzo, ale když se pokoušíte eh, vyvedět, vyvodit nějaké závěry, tak jedině můžete říci, počkat, ta regulovaná oblast narostla o méně než ta neregulovaná oblast. Takže ta neregulovaná oblast roste, tak proč bychom ji měli regulovat? A co komise navrhuje? Komise navrhuje uh, cenové stropy na SMSky. A já jsem ptám, posoudili jsme eh, ta data, posoudili jsme dopady eh, náležitě během toho prvního roku, zvážili jsme alternativy. A pokud vím, tak někteří si myslí, že ten názor je provokativní, ale je to zcela cílem, eh, tak abychom vyvolali debatu. Já si nedělám iluze, že tohle bude závěrečná forma, která vyjde z tohoto výboru. Nejsem tak naivní. Já jsem to prostě eh, takhle napsal, prostě abychom vyvolal debatu a abych napomohl diskusi. Takže navrhuji eh, alternativy k tomu nařízení roamingu. Ale také se ptám eh, potom, jestli ten trh s roamingem je oddělený trh. Když se podíváte na jakýkoliv model podnikání jakékoliv firmy, tak vždycky ty firmy mají něco, z čeho vydělávají a jinde třeba také prodělávají a interně eh, dotují tyto eh, státové aktivity. A roaming je možná oblast, kde se vydělává a tím se může křížově dotovat eh, jiná část toho podnikání, například telefony mobilní. Dostáváte poměrně drahé mobilní telefony za poměrně nízké poplatky a operátoři si eh, ty peníze vyberou jinde. Částečně prostřednictvím eh, tarifů a částečně prostřednictvím eh, tedy paušálu a částečně prostřednictvím toho, že si to vezmou jinde. Pokud omezíme ty ziskové části jejich podnikání, tak eh, tady bude mít eh, ten eh, efekt vodní postele. Když stlačíte jeden, jednu část, tak ten průmysl si ty peníze vezme někde jinde. Další věc, která z toho vyplývá, je, že zisk tady je skoro neslušné slovo. Lidé říkají, proč by ty firmy měly vydělávat? Ale když se podíváte na některé ty operátory a zvážíte, kolik zisku nakonec skončí u akcionářů, tak je to nějakých 50% z toho, co vidíte v novinách, protože zbytek jde eh, na splácení dluhů, na provoz, ale také na investice do nových technologií. A pokud se podíváte na mobilní odvětví, tak oni neustále investují do nových technologií. A jedna z věcí, eh, kterou se mobilní odvětví teď zabývá, jsou technologie 4G. A uvědomme si, že my jsme na světové špičce. Evropský mobilní průmysl je na světové špičce díky tomuto. Takže teď eh, vám představím některé ty alternativy, které jsem navrhl. První aby se ne, sunset eh, doložka nerozšiřovala, neprodlužovala a abychom diskutovali o tom, co by se stalo, kdyby právě se dále neprodloužila. Za druhé, eh, než by politikové a komise se snažili stanovit ceny před volbami, pak eh, přičem často spíše na základě politické diskuse než ekonomických eh, úvah, tak to raději ponechme odborníkům, kteří pracují s operátory a kteří se na to mohou dívat z dlouhodobého hlediska. Mluvím o regulátorech a měli bychom se zeptat, zda to opravdu ponecháme na regulátorech. Já vím, že v telefonním balíčku máme návrh, aby se vytvořila posílená skupina regulátorů regulátorů, i když tento návrh odmítla rada ale pořád to ještě diskutujeme. Pak je tady jeden z problémů, respektive kritika, kterou jsem slyšel, že ERG se neosvědčila jako nezávislé těleso, že je to loutka komise, že prostě se nepostavili komisi. Ovšem myslím, že mají být nezávislí, musí se postavit i nám. Musíme tedy, jestliže to máme nechat na regulatorech, musí dokázat svoji nezávislost a to, že opravdu rozhodují na základě dlouhodobé hluboké analýzy, na základě toho, že chápou Evropou, jak funguje trh, jaké jsou zájmy i e, spotřebitelů, i e, trhu, e, i odvětví. Také jsem se díval na antidiskriminační doložku, dal jsem tam některá pro a proti a také říkám, že jestliže jsou jednotlivé trhy, než že by jedno, jak si se hodilo pro všechny, tak někde už dneska třeba dostávají základníci větší třeba ceny za datové přenosy. Za, měli bychom se prostě zaměřit na jednotlivé trhy, jednotlivé operátory. A poslední návrh, který tady činím, eh, se týká velkoobchodních výměn Měli bychom opravdu tady byli být inovativními a vizionářskými, možná je to úplně nové, měli bychom navrhnout něco jiného, než je ten tupý nástroj eh, cenových eh, Eh, limitu. A pak tedy tady také navrhujeme jakousi burzu, kde by si mohli operátoři takto ve velkém eh, vyměňovat, nakupovat data. Eh, to jsou alternativy a pokud je chcete zavrhnout, pak z určitého důvodu. Ne, že se vám jenom líbí nějaké řešení, ale řekněte mi důvody, náměty a také důvody, proč ty alternativy, které já navrhuji, nejsou k ničemu. Ale jsou i pozitivní První věci otázky schody. Dvě oblasti, kde se asi shodnu já a zpravodaj, jako zpravodaj Stínové. Co se týče transparentnosti, všichni se shodneme, že transparentnosti eh, hlediska zákazníků nebylo do, dost. Eh, k roamingu 2 už se konalo také slyšení, kde jeden operátor říká, jestliže zákazníci chtějí ceny roamingu vědět, tak ať se podívají na webovou stránku, ale to není dobrá odpověď, protože eh, te, ten, to čas a místo této služby je um, Ehm, to, na, čem, na základě čeho chce zákazník dát informované rozhodnutí. Proto potřebujeme větší transparentnost. Vím, že stínoví zpravodajové mají hodně námětů, takže já jsem k tomu nic nepsal. Těším se jinak nepozměvací návrhy, ale také jsem o tom hovořil s řadou skupin. Pak je tady další otázka. Diskriminace vůči malých mým operátorům. Malí operátoři, kteří nejsou schopni dostatečně vyjednávat velké, eh, objem, velké objemy, velké velké obchody, protože e, nejsou dost velcí. Ale musíme si zase rozdělit tyto operátory na malé operátory, které jsou v řadě trhu, ale také jsou malí operátoři, kteří e, třeba jsou e, v Evropě sice jako takové malí, ale na svém konkrétním trhu jsou velcí, na svém domovském trhu a ty tohle nařízení velice zneklidňuje, protože jim to připravuje o hodnotné příjmy z příchodu předchozího roamingu. Eh, takže eh, tím bych ukončil a těším se na poslední návrhy eh, stínových zpravodajů. Tak dobře, jak si poslechneme stínové zpravodaje, nejprve pan Buffon, Buffon, Buffon, prosím. Nevím, jestli jsem to správně vyslovila. Standen, dass, Já jsem to pochopil tak, že je nutné provést regulační opatření. A pochopil jsem, že je to kvůli tomu, že eh, HAFO spotřebitelských organizací a eh, uživatelů se stěžuje komisi na někdy dramatické události, to znamená účty které je překvapily. A vůbec si nedokážeme představit, jak je to strašné. To znamená, že ta eh, eh, fůra stížností vyvolává potřebu veřejné debaty, A mně se zdá, že je důležité, abychom požádali, požadovali transparentnost. Například tak, aby u datového roamingu zákazník předem eh, věděl a věděl, kdy překračuje eh, limit a mohl se opravdu eh, rozhodnout, za jakých podmínek bude používat dále služeb datového roamingu. Zdá se mi, že je důležité, abychom, když hovoříme o eh, v datovém roamingu, tak eh, bychom eh, to neměli omezovat jenom na velkou obchod. Zákazník musí nakonec zaplatit vždycky jenom za roaming uvnitř Evropy, ovšem. Ty rozdíly, já jsem se pokusil to eh, pochopit, v čem spočívají. A část eh, uváděných důvodů je, že jsou tady licenční poplatky, které se liší mezi jednotlivými členskými státy. Já prostě nechápu, proč uvnitř Evropy v jednotlivých členských státech jsou tak rozdílné rozmínkové poplatky, říká řečník. Především eh, koncovým, eh, koncoví zákazníci by o tomhle měli vědět a měli bychom tedy prosadit příslušné opatření. Také si myslím, že když eh, a mm, hodněkrát se mi to potvrdilo v rozhovorech se spotřebiteli, se zákazníky, že informovanost už při eh, uzavření, respektive při překračení, eh, při překročení hranic byl eh, velice ta informovanost byla velice špatná. Ovšem teď díky datové kartě se může stát něco jiného. Spotřebitel, eh, spotřebitel eh, to nevěděl a tady si myslím, že je třeba povinně informovat ze strany operátorů. Myslím si, že ty návrhy, a myslím si, že jsem to četl eh, od ITRE, o jiných technických použitích, jako například VOIP, o jiných technologiích, tak já si myslím, že to by se sem mělo také počítat. Protože vzhledem k technickému rozvoji se to může rozvíjet ten trh velice rychle. A já si myslím, že bychom neměli uh, jenom uh, sledovat ten uh, vývoj a dohánět ho, jak se říká po Rakousku. A potom je tady ta doložka o vypršení platnosti eh, na rok 2013. Myslím si, že to není možnost, která by nějak získala mé srdce. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Já jsem uh, studovala, když jsem byla malá v Rakousku a vaše Němčina mi přišla velice uh, běžná. Další řečnice je paní uh, Karin Dosjergis. Děkuji, já budu hovořit dánsky. And now you will love me. Určitě se vám to bude líbit. Tak, Takže děkuji, paní předsedkyně. Někteří si vzpomínají, že na předchozích jednání výboru jsem byla obviněna, že jsem komunistkou, myslím, že mě obvinil pan Kamal, ale pokud bych byla komunistkou, tak nevím, co by byl pan Kamal, ale to už je naprosto odlišná diskuze. Ale chci zdůraznit, že má stanoviska zde nejsou diktována z Moskvy, ale že se spíše držím zdravého rozumu a liberálního přemýšlení. Jako liber, liberálka bych nechtěla tady další regulaci, ale jedná se o trh, který není funkční a musíme toto mít na paměti. Uh, a já jsem se s, s, o tomto bavila s panem Kamalem a slíbil, že napíše provokativní zprávu a já musím říci, že se držel svého slibu. A to mě těší. Myslím si, že návrh komise je rozumný, ale ty cenové stropy u SMS zpráv byly sníženy a návrhy ze strany komise jsou stále ještě příliš vysoké, když to porovnáme s náklady, který tento sektor má. Takže spotřebitelé by měli být skutečně chráněni před těmi překvapivými vysokými fakturami a měli by tady být potřebné nástroje, ehm, jejichž prostřednictvím by spotřebitelé věděli, kolik jim se jim bude účtovat. Ano, u roamingu podporujeme inovace v Evropě, nemáme hranice, proto naše komunikace by neměla být nějak omezována vysokými cenami. Měli bychom ceny snížit na rozumnou úroveň, tak aby spotřebitelé mohli používat tyto služby eh, dobrým způsobem. Musí tady být eh, určitý vyrovnaný přístup, který zajistí lepší přístup a bezpečnost spotřebitelů a umožní operátorům dostatečnou flexibilitu. Já se těším na další spolupráci s kolegy na této zprávě a možná bych měl říct si se svými drahými soudruhy. Děkuji. Děkuji. Paní Rýle, zdá se, že teď se nám tady posunují fronty. Já jsem se teď e, snažila o vnitřní trh a když si podíváte, kdo má zisk z roamingu, z e, mobilního vysílání na vnitřním trhu, tak je zjevné, že jsou to jenom poskytovatele. Ti normální spotřebitelé jsou vyloučeni z e, Eh, vnitřního trhu. Když jsem v Kélu, tak eh, eh, a mám ještě smůlu, tak platím za francouzský roaming, protože Kél je na hranice u Štrasburku. Ale když tedy z, Něm- z Kélu, z Německa, posílám sms do Německa. Tam je něco v nepořádku. A proto podporuji předřečnici. Tady je nefunkční trh a proto musíme zajistit fungování toho trhu a já si proto tedy myslím, že bychom měli prodloužit platnost nařízení o roamingu a ještě poukážu na jednu věc. Je to téma, kterým se musíme zabývat. Parlament chce obnovit svoji práci v roce dru, pol, druhé polovině roku 2009, ale to už bude příliš pozdě. Mm, já si myslím, že pan Kemal má pravdu, že není ještě dost eh, dat, ale čas tlačí. Já vám chci připomenout, že tento parlament požadoval, aby eh, se SMSky zahrnuli do druhé eh, fáze. My jsme o to žádali a ty důvody byly neprůhledné ceny, zejména v oblasti SMSek a v oblasti dat tam je příliš nízká transparentnost. A když tady uh, slyším o inovacích a uh, ten příklad s mobilními telefony, tak uh, také jsem proti tomu, co říkáte, pane Kamale. Jsem ze země, které, kde se rozdávají s, ml, tedy telefony s novými smlouvami. Tam spotřebitelé ale nemají žádnou svobodu rozhodování. Já nechci automaticky eh, dostávat eh, eh, nový telefon s, nový, s novou smlouvou. Já se chci mít možnost rozhodnout, jestli radši nechci výhodnější smlouvu nebo smlouvu na kratší dobu. I tady tedy máme inovaci která jde proti eh, spotřebitelům a není rozhodně spojena s jejich výhodami. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo dalším, pan Madinov a pak pan Haber. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že souhlasím s panem Kamalem v mnoha aspektech. Skutečně potřebujeme více informací ohledně implementace první směrnice. Myslím si, že toto je velmi důležité, zejména s ohledem na první, na to, ne, hovořím o prvním nařízení a je to důležité s ohledem na tuto diskuzi. Musíme se také věnovat dalším otázkám. Nemůžeme utéct od té filozofické otázky. To znamená, Evropa tady měla vůči roli a nejsem si jistá, stále má v mobilních technologiích tedy. A jaký je dopad naší regulace na rozvoj technologie? Byli jsme světovou jedničkou a neměli bychom by ztratit tuto výhodu. Uh, a já budu konkrétnější u několika návrhů. Souhlasím v tom, že hlavní je transparentnost a na to bychom se měli zaměřit. Jeden z hlavních bodů nebo aspektů transparentnosti je o tom, do jaké míry spotřebitelé jsou informováni o těch hodnotách, tzv. cut-off limits a Myslím si, že mnozí z nás mají s tímto zkušenosti. Když víme, že jsme dospěli k té hranici, tak někdy je dosti těžké se znovu připojit, někdy ztrácíme připojení, přicházíme o informace, přicházíme o čas, zejména s ohledem na data, datové přenosy, tady je to zásadní. Když stahujete něco a najednou vás odpojí, tak vy nestratíte jenom to připojení, ale i ta data, která jste si stahli. Hlavní otázka, které se musíme věnovat, je, jak eh, toto zjednodušit pro spotřebitele, a mám tady několik návrhů. Domnívám se zaprvé, že spotřebitelé by neměli být automaticky odpojováni. Měli by mít právo si vybrat, zda chtějí být automaticky odpojeni, jakmile dosáhnou toho limitu. Měli by mít tuto volbu, protože někteří se mohou rozhodnout, že ne a že budou tedy, že přistoupí na důsledky tohoto rozhodnutí. Za druhé, provozovatelé určitým způsobem popisují tyto limity. Někdy je to v, ve formě peněz, někdy je to ve formě objemu. A to je také důležité, jak se to dělá, protože to má velký dopad na ty země a na ty provozovatele, kteří jsou čistými dovozci, jak si než spíše vývozci. A my tady máme malé i velké operátory v Evropské unii, máme malé mm, členské státy s malými operátory a to je důležité, zejména pro jižní státy, malé jižní státy, které spolehají na turistiku a na dovoz mm, těchto služeb. Takže tady je to zcela zásadní. A obecně poslední připomínka, měli bychom tady se zasazovat o mnohem vyrovnanější přístup, možná podám nějaké návrhy, abychom se starali o ochranu těch provozovatelů, kteří jsou čistými dovozci. Nejen abychom ochraňovali ty čisté vývozce. Tady musí být rovnováha. Musíme se o ně zasadit a musíme se o ně pokusit v rámci našeho výboru. Musíme se na to dívat z perspektivy vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů. Musíme chránit eh, spotřebitele proti těm šokovým vysokým fakturám, ale zase nesmíme podkopávat důvěryhodnost celého odvětví zejména těch eh, operátorů, na kterých závisíme, protože pak by bylo velmi těžké a bylo by to velmi komplikované pro naši práci, kdybychom nadále pokračovali v tom automatickém odpojování spotřeby. Děkuji, pardon. Děkuji, Harper. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve tu dnešní diskusi provázat s tou podporou, kterou jsem dostal od výboru za to, jak pracuji na reformě Ehm, práv spotřebitelů. Teď o tom pracujeme s českým předsednictvím. Říkal jsem to panu ministrovi. Chtěl bych jenom vám připomněl, no, že jste hodně eh, podpořili výrazný nárůst eh, opatření k transparentnosti a také řadu opatření, aby spotřebitelé měli eh, například právo rozhodovat o transparentnosti, maximální délce kontraktu a tak dále. Myslíme si, že výbor už udělal značný posun v tomto směru a proto si myslím, že zpravodaj se zcela správně zaměřuje na tato klíčová opatření z hlediska spotřebitelů, aby se mohli rozhodovat tam, kde eh, se jim nabízí složitý sortiment služeb a kde stále víme, vidíme stále častěji takzvané zadarmo nabídky nebo preferenční sazby pro preferenční země. A tady se děje prostě spousta věcí, je spousta takových zabalených do celých balíčků řešení návrhů. Ale já jsem tady neviděl žádné navrhované změny k návrhu komise. A chtěl bych se zeptat, zpravda je mu tady vyhovuje, podstatě ten návrh eh, komise o transparentnosti, což je v té hlavní složce, anebo zda to nechává na nás, abychom se snažili některé posílit, hlavně ty, co se týče složitostí u balíčku eh, roamingu. Každý, kdo pracuje i s mobilním internetem, tak asi vidí, že to je velice neprohledné. Já vždycky tu fakturu musím hodně pečlivě číst, abych zjistil na základě čeho mě účtují eh, ty peníze a rozdíly jsou i mezi zeměmi. A to všechno eh, mě velice frustruje. Jeden z operátorů mi už dnes dává například eh, upozornění, když eh, přesahnu určitou částku za měsíc, to je určitě dobré a možná, že bychom to měli posílit a zajistit, že takovéto nástroje jsou k dispozicím eh, zákazníkům vůbec, že tedy aspekt kontroly nákladů už máme v tom našem balíčku, ale chtěl bych se zmínit o hlavních principech, co tady máme dělat. Tady jsme vytrvale tvrdili a vlastně jsme změnili základní návrh komise o mezinárodním roamingu. Totiž jedná se o tržní konkurenci. Ale já už jsem tenkrát upozorňoval, že chceme-li snižovat konkurenci, chceme-li zjednodušit život pro operátory, protože stanovení cen to je vždycky to nejtěžší rozhodnutí v jakémkoliv podnikání, konkrétně v telekomunikaci, kde jsou vysoké fixní náklady a kde se každý musí snažit nějak vyvážit různé náklady a maximalizovat příjmy. Jestliže tedy chceme eh, snížit, si zjednodušit život, pak jim právě navrhneme maloobchodní eh, eh, ceny, cenové stropy. To je, pak to vlastně regulator vyřeší za vás. A když se podíváme teď na mezinárodní zprávu o mezinárodním roamingu, tak nepřekvapí, že právě ty všechny ceny jsou skupeny kolem toho stropu. Mělo by nás to snad eh, překvapit, vždyť jsme na to tehdy upozornili. A to tež se stane i s tím návrhem u sms -ek. Ale co je zásadnější, návrh u sms je takový, že v některých státech účtují více, to je v podstatě součást normálního trhu. A ty stromy, stropy na evropské úrovni se dotknou hlavně pak těch domácích trhů. Můžete argumentovat ve prospěch spotřebitelů, ale jiná otázka je, zda je to správná zásada. Co se týče datového roamingu a SMS, pak zase bych chtěl navázat na to, co říkal Nikolaj Mladenov. Teď jsme v takové situaci, kdy všichni mobilní operátoři teď zkoumají možnost investičních návrhů, aby zvýšili kapacitu datových sítí, protože eh, je velká poptávka po datovém roamingu a mnozí z nich zavedli fixní cenové nabídky, tak jako to máme pro domácí počítače. A někteří už mají velice atraktivní nabídky u roamingu a děje se to v různých zemích. Nabízí se to různým roamingových zákazníkům také v rámci roamingu. A teď je možné, že zákazníci začnou používat spíše e-maily než SMSky. Takže říkáme snad určitě vážně, kolegové, že budeme zasahovat takto těžkopádně a budeme vnucovat maloobchodní ceny v době, kdy se sám trh mění velice rychle, kdy se dělají velká investiční rozhodnutí, respektive chceme, aby se dělala v oblasti datového roamingu a Eh, určitě mnozí z vás teď už používají interfonovou eh, telefony Skype, hlavně pokud hodně voláte mimo Evropu nebo i v rámci Evropy, protože vlastně máte teď velice nízkou telefonii po internetu. A samozřejmě, když budou in, e, telefony, které, kde se to bude eh, všechno inkasovat přes internet, tak vlastně roaming začne vymizet pomalu. A proč tedy my navrhujeme, že by se mělo takto tvrdě zasáhnout na trhu, který se tak výrazně v současné době mění? a přičemž potenciálně nakonec zmizí eh, problém roamingu vůbec, možná za pět, za deset let. A moji kolegové, kteří tento návrh prosazují, respekt, tak ty by nám měli vysvětlit. Proč si myslí, že ze strategického hlediska by tohle bylo pro evropské spotřebitele dobré? Děkuji. Teď už to musí být hodně rychlé, protože musíme přejít k další věci. Takže prosím jenom o velice stručné poznámky ze strany eh, představitelky komise a pak budeme dál. Komise chce především poděkovat panu Kamalovi za tuto diskusi. A e, také chce poděkovat stínovým zpravodajům i vašemu výboru. Asi víte, že nezdílíme váš názor ohledně o e, odstranění, e, ohledně odstranění cenových stropů. Myslíme si totiž, že to není v zájmu spotřebitelů ani to neslouží eh, cílům vnitřního trhu. Já bych chtěl zdůraznit, že navrhované nařízení nemá stanovovat ceny ani odstranit zisky. Jak se myslím říkal, jde o eh, odstranění nadměrných zisků. Musíme si uvědomit, že roamingové nařízení eh, bylo výsledkem selhání trhu v tomto konkrétním eh, segmentu a potřebou řešit eh, nadměrné faktorované ceny. A všichni NRE, jakož i Evropský parlament, i spotřebitelé žádali abychom s tím něco udělali a abychom do toho zahrnuli SMSky. A my jsme také dostali žádost, abychom do roku 2008 se k té tematice znovu vrátili. Myslíme si, že naše posouzení dopadu je velice detailní a vidíme také, že nové údaje eh, předložené RD před dvěma týdny Eh, ukazují na to, že trend eh, z předchozích zpráv je zachován. To, že operátoři si nerozhodli využít flexibilitu eh, v nařízení a konkurovaci, je zřejmý doklad nedostatečné konkurence. A tak tomu je na tomto trhu. Není to jenom stanovisko komise, je to stanovisko organizací spotřebitelů NRA, říká paní řečnice, a státní zprávy v mnoha zemích i některých provozovatelů. Náš návrh je vyvážený, přiměřený, zajišťuje flexibilitu a plně zohledňuje dění současné a proto u datového roamingu jsme nenavrhli regulaci malou obchodu. Vidíme, že tam dochází k nějakému vývoji v mm, malou obchodě. Nicméně musím také zdůraznit, že komise považuje eh, to nařízení o roamingu za výjimečné opatření. Sdílíme s vámi cíl, že by se nemělo jednat o eh, trvalé nařízení a že eh, účastníci trhu musí mezi sebou si konkurovat ve prospěch spotřebitelů. Nicméně tak tomu teď právě není a proto jsme přišli s tímto návrhem. My s vámi eh, velice rádi naše návrhy budeme podrobně projednávat. Děkuji vám. Okay. Um, first of all, can I thank uh, the shadow rapporteurs and uh, Děkuji všem za jejich připomínky. Poznámky jsem velmi rád. Uh, že to pojali tak, jak jsem to myslel, tedy že jsem chtěl být provokativní. Ano, je tady určitý konsenzus ohledně těch vysokých faktur a transparentnosti a tady, myslím, můžeme pracovat dále. Zajímavé je, je, i když hovořím s operátory a hovořím s nimi o transparentnosti a těch vysokých faktorách, tak mi říkají, že to není ani v jejich zájmu, aby tady byly ty šokující vysoké faktury a že skutečně není jejich zájmu, aby se spotřebitelé stěžovali na nadměrně vysoké faktury a, a aby se o nich hovořilo v tisku. Není to v jejich zájmu, ale zatím tady neudělali dost a myslím si, že tady v této oblasti se tady shodneme. Pan Buffett uvedl, že by rád věděl, proč ty ceny jsou tak odlišné. Je tady celá řada důvodů, já do nich nebudu zabíhat, ale zeptejte se provozovat operátorů, ať vám to vysvětlí. Další věc, na kterou se zaměřujeme, ne v tomto nařízení, ale jinde, je diskuze, která tady bude muset být v budoucnu. A to jsou ty termination rates, takzvané. A pak tady je další řada otázek. Zdá se, že všechny ceny by měly vycházet z nákladu, ale pokud tomu tak bude, pokud se proto rozhodneme, tak buďme obezřetní, o co tady vlastně žádáme. Je tady celá řada způsobů, jak se k tomu postavit. A ta stanování ceny je složitá záležitost, jak říkal Malcolm. Podívejme se například na to, že ceny se mohou odvíjet i od hodnoty. Pokud se budeme odrážet od nákladů, tak Někde v některých odvětvích eh, to může být složité a neohrabané a někde ty náklady nemusí skutečně odrážet realitu. A jak pan Harbour a další řekli, je tady ještě další věc a to je technologie. Stále je tady více Wi-Fi sítí, Wi-Fi roamingu a nabídek. A jedna z oblastí, kde mají operátoři problém, z hlediska transparentnosti je ta, že někteří operátoři říkají výrobcům například telefonů, že musí zablokovat určité typy komunikace. Tady bychom do toho měli zasáhnout z hlediska transparentnosti a spotřebitelé musí dostat možnost a musí být povoleno využívat ty hlasové služby a tak dále protože o tom není pochybnost, že to narušuje konkurenceschopnost. Takže můžeme podpořit technologické alternativy k roamingu. A jak říkal Malcolm, te, trh s SMS-kami odumírá. Samozřejmě ten objem eh, roste, ale já vlastně dělám to, že se připojím k jiným sítím, eh, k, velmi levným sítím, bez, bezdrátovým sítím a můžu dokonce e mailovat spíše, než bych posílal SMSky, protože je to levnější. A myslím si, že, že toto se bude stále prosazovat. Trošku mě uh, činí obavy další připomínky, že se tady chce předjímat. Pokud chceme předjímat nové technologie, je to velmi složité. Regulatoři jsou vždycky krok eh, pozadu za technologickým vývojem. Regulatoři by se neměli snažit řešit problémy, které ještě neexistují, protože pak bychom se mohli dostat do špatné situace. Prosím, neregulujme to, co ještě neexistuje. Pokud chceme regulovat něco, tak nepředjímejme budoucí technologický vývoj. Paní Vysogen, jsem ráda, že mě, má, že rád, že mě máte stále ráda. A pokud jsem vás označil za komunistku, já jsem velmi liberální. A když mi jeden liberál řekl, že jsem příliš liberální na liberála, tak jsem to považoval za kompliment, ne za urážku. Ale já se těším na plodnou diskuzi. A Podívejme se znovu na tu myšlenku stanovování cen na základě hodnot nebo nákladu, to je důležité. Pak otázky transparentnosti se tady zase opakují, zase je tady ta svoboda rozhodování o tom, jaký telefon budou spotřebitelé používat. Ano, to je důležité. Já tady v podstatě žádám o to, abychom odmítli ten návrh komise. Ano, člověk si může vybrat osobní přístup nebo jiný přístup, ale prosím, vraťme se k těm čtyřem nebo pěti alternativám, které tady jsou. Řekněte mi, co si o nich myslíte. Paní Mišu z komise, abych zareagoval. Pokud vy to nazýváte cenovými stropy nebo zásahy do trhu, tak vlastně stanovujete ceny. Proč by operátoři se rozhodovali jít pod tyto stropy, když vědí, že za rok přijdeme s novým cenovým stropem. Říkají si, co bych se staral, komise nebo regulátor toto udělá za mě, stejně mi to stanoví, takže já se těším na tuto diskuzi, protože je to zcela výjimečné téma. Děkuji, bohužel už máme velké spoždění, pan Manders už netrpělivě čekám. Dnes dopoledne jsme se rozhodli, že přehložíme hlasování na 2. března, je to pondělí. Pan Manders, budeme hovořit o ochraně spotřebitelů s ohledem na videohry. Dank u, voorzitter. Van het ene telefoonspelletje gaan we naar de videospelletjes. Uh, Eh, děkuji. Eh, takže teď už máme ty telefonní hrátky za sebou a dostáváme se k videohrám. Loonmarkt was het goed. Nyní jsou tady dostatečné pobídky na trhu a ve své zprávě hovořím o dopadech videoher, zejména s ohledem na nezletilé a zdůrazňuji tady určité modifikace a změny na trhu, a to zejména z toho důvodu, že tady došlo k technickým eh, změnám. Jsou tady nyní k dispozici videohry online, interaktivní hry a za poslední roky se ukazuje, že je tady stále více videoher, které se vytvářejí přímo pro dospělé, ale pak samozřejmě k něm mají přístup i eh, nezletilí a mladí lidé a v podstatě toto zbuzuje velké obavy. Obecně řečeno, já tady v tom textu zdůrazňuji, že videohry nejsou nijak eh, obecně škodlivé ani nebezpečné. Ale samozřejmě jsou tady výjimky, Byly tady pracovní semináře k tomuto tématu s jednotlivými odborníky z jednotlivých členských států. A určitě to stojí za to se tomuto tématu věnovat. My tady vidíme, že mnohdy dochází k tomu, že videohry skutečně mohou přispívat, nebo už přispívají velmi pozitivně, mají pozitivní přidanou hodnotu pro rozvoj naší společnosti. My jsme vlastně zvyklí k tomuto typu um, her přistupovat z toho negativního hlediska, ale má to i pozitivní aspekty. Celá řada expertů tady říká, že v 0,3% je to negativní, takže to je velmi malé procento, zbytek je velmi pozitivní. Takže ve školách, v rodinách by se měly využívat tyto pozitivní aspekty a děti a nezletilí by měli dobře znát, a jak eh, přidané hodnoty jim tyto hry mohou přinést. Musí být dobře informováni a musí tomu rozumět. Pokud se budeme domnívat, že videohra jako taková je příliš násilná nebo příliš složitá, tak bychom měli o tomto mít možnost informovat danou evropskou organizaci, která se tomuto věnuje a ta nese název PEGI a ta by mohla sestavovat určitý seznam možností z dalšího zlepšení. V každém případě je důležité, aby tady byla určitá politická vize, společná evropská vize a v podstatě všechno, co souvisí s internetem a uh, podobnými technologiemi, technologiemi, tak to nezná hranice. Pokud tady bude velmi striktní nařízení, například jako v Německu, tak možná ty výrobci videoher půjdou do jiných sousedních zemí a začnou prostě obstarávat své klienty od tamtu. Takže potřebujeme celoevropská opatření, tak abychom například mohli zajistit kontrolu nad věkem uživatelů. A skutečně ty systémy, které už existují, se liší v jednotlivých státech. Takže musíme nalézt řešení taková, abychom mohli řešit určité nebezpečné formy videoher, musíme mít možnosti zjišťovat, zda ti hráči nejsou příliš mladí na danou hru, musíme mít schopnost zajistit určitou identifikaci v rámci internetu a aby se to dalo používat celé Evropské unii, nejen v nějakém jednom členském státě. Také je dobré aby došlo k harmonizaci označení videoher na celoevropské úrovni. Domníváme se, že to, ta samoregulace, která existuje v rámci například PEGI, tak může být základem takovéto legislativy. Zatím, když si člověk koupí videohru v nějakém obchodě, tak prodejce té videohry může požádat o ověření věku daného klienta nebo nezletilé osoby, která tuto videohru kupuje. Ale na internetu tento způsob nákupu takto úplně nefunguje. Členské státy se domnívají, že systém tohoto typu by měl být zaváděn na národní úrovni, ale musí se to harmonizovat na komunitární úrovni. Takže závěry. Tyto závěry byly podpořeny také experty. Myslíme si, že není nutné vytvářet celoevropskou specifickou legislativu, ale to, co je nutné, je zajistit stimulaci. Jeden francouzský expert, který byl mnohem mladší než já, ale uvedl velmi jasné doporučení, že je tedy třeba dobře pozorovat vývoj naší společnosti, protože ta se vyvíjí mnohem rychleji, než se domníváme. Například televize před 30 lety. Podívejme se na tento příklad. Naši rodičové nám zakazovali uh, trávit příliš mnoho času před televizí, protože nám říkali, že ta, se tam vidí příliš mnoho násilných eh, obrazů, ale nyní víme, a to jsou informace, které máme k dispozici, že Nyní tedy víme, že je tady mnohem větší povědomí mezi uživateli, vědí, na co se mohou dívat, kde si co mohou sehnat, všechno je velmi dobře označené a i uživatelé internetu jsou už velmi zralí a musíme toto mít tedy na paměti. Ten systém PEGI je tedy obecný systém, který se týká videoher a je dobré, aby tento systém se týkal také videoher online je třeba zajistit dostatečnou kontinuální konzultaci se členskými státy, aby byla vytvořena nebo zahájena určitá kampaň, zvyšování povědomí, určitá vzdělávací kampaň i ve školách a tak dále, aby lidé měli vyšší povědomí, více informací o dobrém používání, morálním používání, využívání videoher profesor Jeffrey Goldstein říká, že tady není žádný vědecký důkaz, ze kterého by vyplývalo, že určitá videohra může mít určitý negativní dopad na uživatele. To znamená, že by se v, v reálném životě, osobním životě ten uživatel snažil kopírovat to, co vidí ve videohře. Musíme zajistit rovnováhu, adekvátní rovnováhu. Pokud tady bude velmi malé dítě, které bude trávit celý den videohrami, tak samozřejmě je to špatné, protože se musí věnovat i jiným činnostem sportu, ale to, důvodem tady není to, že by ta videohra sama byla škodlivá. Jsou tady prostě jiné důvody, proč by děti neměly trávit tolik času videohrami. Důvodem není ten obsah těch videoher, ale prostě ty etické morální hodnoty a další hodnoty, eh, kterými se chceme řídit při výchově nezletilých. Samozřejmě všechno to musí být propojeno se vzdělávacím systémem. Ano, souhlasím, chceme se vyhnout závislosti, vytváření závislostí, ale zase to není z důvodu toho, že obsah těch videoher by byl eh, takový takto škodlivý. Prosím pozměňovací návrhy do 26. a velmi rád si vyslechnu připomínky kolegů. Děkuji. Thank you. Děkuji.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 spis, tak vlastně my se tady snažíme ochranu nezletilých, ochranu spotřebitelů, zejména nezletilých s ohledem na požívatní videoher. Souhlasím s tím, že videohry jako takové nemusí být eh, inherentně nebezpečné. Naopak, celá řada těchto videoher seznamuje mladé lidi s technologií, umožňuje jim objevovat nové skutečnosti a nové světy a obecně řečeno videohry mají pozitivní dopad na vzdělávání a rozvoj mladých lidí. A skutečně se mohou použít také pro vzdělávací účely. Nicméně, na druhou stranu, také se musíme hovořit, musíme tady hovořit o ochraně spotřebitelů a nezletilých osob. Musíme se snažit identifikovat ta rizika, která vznikají na základě těchto videoher, abychom hovořili pozitivně. Ano, videohry se někdy používají dokonce i pro léčebné účely. A včera, včera v rámci slyšení jsme se dozvěděli, že násilné videohry skutečně nutně nemusí vést uživatele k tomu, aby se i v reálném životě chovali násilně. To je velmi zajímavá informace. Na druhou stranu, pokud se podíváme na existující studi studie, tak ty se nedrží tohoto argumentu, netvrdí to samé. A pak je tady další věc, která je důležitá a to je to, že nelze tvrdit, že by tady bylo propojení mezi věkem tedy těch nezletých osob, které hrají videohry, a obsahem těchto her. Že tady nutno, nutně nemusí být ta vazba. Včera jsme slyšeli prezentaci ze strany PEGI a většina stížností, které jsme vyslechli, se, nebo kritických případech se týkala toho, že věk uživatelů nebyl vhodný z hlediska obsahu. To bylo zajímavé. Myslím si, že členské státy by měly zajistit větší disciplínu v rámci svého přístupu tak, aby PEGI se používalo jasným způsobem, nebo bychom se měli zamyslet nad dalším jiným způsobem klasifikace. Ne všechny členské státy PEGI používají. A dále v důvodovém eh, prohlášení komise se uvádí, že jsou tady pouze čtyři státy, které zakazují videohry a to podle mého názoru je velmi překvapující, protože pokud ta hra je násilná, nebezpečná, nebo některý členský stát je za takovou považuje a jiný ne, tak to je skutečně překvapující situace. Musíme se zamyslet nad tím, jak eh, uplatňovat stejná pravidla ve všech členských státech při zakazování videoher. Videohry se často propagují v televizi a jinde, a to v době, kdy se na televizi dívají malé děti nebo nezletilí. Často se tyto, tyto stejní uh, diváci dívají na, na, na programy plné násilí, takže možná by bylo vhodné, kdyby ty reklamy se spíše soustředily na videohry pro dospělé, aby tyto reklamy byly vysílány pouze v době, kdy se mají dívat eh, dospělí lidé dospělí diváci. Nicméně obecně řečeno, tato zpráva je vyrovnaná. Hovořil se, hovořili jsme se zpravodajem o jednom tématu a to o tom, do jaké míry tyto videohry se mohou používat v kavárnách. Vím, že to je velmi populární, alespoň u nás doma. Celá řada samozřejmě uživatelů hraje videohry doma, ale internetové kavárny se stávají zcela běžnou záležitostí, jsou velmi populární a mladí lidé je využívají, vlastníci těchto kaváren vlastně podporují mladé lidi, aby je využívají, protože čím déle tam zůstanou, tím více peněz tam utratí. A musíme to uzavřít s tím, že videohry samozřejmě mají více pozitivních aspektů než negativních, ale to je vše. Děkuji, Neris, za pana Benohamo. Eh, děkuji. Děkuji. Děkuji. A já se k tomuto vyjádřím pouze jenom stručně. Nejprve bych chtěl chtěli poděkovat zpravodaj za, za práci, kterou odvedl na této zprávě skutečně na toto téma musíme zaměřit, protože to je důležité zejména s ohledem na mladé uživatele. Někteří se domnívají, že násilné hry vedou k násilnému chování. Ano, samozřejmě někdy ten obsah videoher může být šokující pro mladé uživatele, mladé hráče, protože jsou tam násilné sexuální scény, které mohou vybízet k rasistickým životním postojům. Tak tomu bývá jako u audiovizuálního sektoru i tady potřebujeme určité signály, tak abychom mohli lépe chránit spotřebitele a poskytovat informace o produktech, které chtějí používat. Počítačové programy jsou velmi specifické, označování není nějak jednoduché a jedna z možností je uplatňovat etikety na těchto produktech, spíše než je nějak klasifikovat. Já nejsem až tako, tak nadšená jako zpravodaj, co se týče vlastní regulace, samoregulace výrobců. Myslím si, že pokud eh, by měl být jednotný klasifikační systém, který by byl závazný a platil pro celou Evropskou unii, tak by to bylo účinnější. Navíc se domnívám, že také se musíme zabývat hrami na internetu online. Tak. Respektive tohle všechno pan Labon chtěl říci. Osobně řečeno, já bych vás ráda upozornila na něco jiného. Tady teď eh, hovořím ne jako poslankyň, ale spíše jako sociální pracovník. Nesměli bychom zapomínat, že vždycky hovoříme o dětech v této souvislosti. Jsou to děti, které vedou normální životy, které nemají žádné zvláštní problémy, ale také bych rád upozornila na to, že tyto hry mohou také připomínat, tak, přitahovat takové ty děti, které už jsou na hranici s problémovými dětmi. A že tyto eh, děti potom eh, mohou si jaksi osvojit to, co se naučí eh, z těchto her a použít to možná ne v nějakém násilném chování, ale spíše se více projeví, že nejsou dost přizpůsobivé. Já jsem měla co dělat s takovými dětmi po dobu další než 25 let a viděli jsme, že někteří potom získávají dlouhodobou závislost na videohrách. Takže k tomu je určitě třeba přihlížet. Samozřejmě, že existují videohry, které se naopak používat k vzdělávacím účelům a proti těm naprosto nic nemám. Ale jsou i takové videohry, Dokonce jsou takové, které se dají používat jako k terapeutickým účelům. A samozřejmě, že to bych také velice podporovala, ale přece jenom nabádám k opatrnosti. Pan, pane Mandesi, přejete si se k tomu vyjádřit? Ale ne dlouze, protože máme ještě velký, máme ještě dlouhý program před sebou. Ano, děkuji. Jenom několik eh, aspektů. Včera na tom expertním jednání se ukázaly určité směry, například zapojení rodičů jako prvních odpovědných osob. A to je důležité. Když děti chodí do internetových kaváren, tak skutečně nemůžeme žádat, aby tady se toto řešilo prostřednictvím legislativy. Je třeba to řešit tak, že rodiče budou vědět, co dělají jejich děti. To je prostě naprosto jasné. A konečně případ nezletilých osob, které mohou mít nějakou patologii, fyzickou pat, nebo fyzickou, psychickou patologii a které používají videohry pro vyjádření svých eh, potřeb. Ano, tito nezletilí lidé, tady spíše jde o to, jak je léčit a ne vytvářet legislativu pro videohry. Tím prostě ničeho nedosáhneme. Vše se provádí prostřednictvím internetu, takže tady nelze nic kontrolovat. Ta kontrola je velmi složité. Včera experti říkali, že ty videohry nemohou způsobovat eh, závislost, spíše jenom takovou obsesi. A obsese je něco naprosto jiného. Já si umím představit, že člověk se dívá 8 nebo 10 hodin denně na televizi a že to není závislost, protože je to spíše obsese. Ten člověk může naprosto dobře přežít, když se na tu televizi nebude dívat, takže to není závislost v pravém slova smyslu. A poslední věc. Vždycky je překvapující, když vidíme, že v podstatě ten, celý tento systém je velmi dobrý, v podstatě člověk díky těmto hrám může sportovat, provádět celou řadu věcí, které by normálně nedělal. A takže videohry jsou pro nás pozitivní a mohou vést také k fyzickým činnostem. Jenom upozorňuji 26. ledna datum pro podávání pozměňovacích návrhů. Um, 10. února se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích a potom na prvním březnovém zasedání to bude na plenárku. Teď eh, jdeme k dalšímu bodu, pan Newton, ale souhlasíte s tím, nejprve se ptám, abychom přesunuli rozpravu o návrhu pana Harbora. Týká se to ehm, za, za vdávání veřejných zakázek před obchodní fázi na zítřek ráno, protože my to prostě dneska všechno nestihneme. Takže to chápu tak, že s mým návrhem souhlasíte. Takže prosím, pana Dana má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice příjemně překvapen, jak hodně členů výboru tady pořád je. To je pro mě velká čest, že je tady takováhle prezence. Nikdo, nesou, nikdo nevyjadřuje nesouhlas. Já jsem předložil návrh stanoviska v eh, písemně. Asi to bohužel nebylo ve všech jazycích, protože jsme to dělali maximálně rychle. Rád bych poděkoval sekretariátu výboru za velice po, velkou pomoc, že mě pomohli dobrat se různých podrobností. A já bych jenom se chtěl zeptat, zda kolegové souhlasí s návrhy, které jsme tady vyslovili v rámci návrhu stanoviska pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, nebo zda eh, na, eh, kolegové chtějí navrhnout něco jiného. Děkuji mnohokrát. As Ferrara, prosím. Naše stanovisko jako skupiny já mám určité zkušenosti, protože jsem pracoval dva roky v výboru pro rozpočtovou kontrolu a vlastně v zásadě souhlasím s návrhy Newtona Dana, ale my bychom chtěli říci zcela jasně, že, že si myslíme, že těch 55% to je rozpočtová eh, položka, tady to není dostatečně tak, jak se to navrhuje a že bychom chtěli také tomu lépe rozumět. Možná, že by nám mohl někdo vysvětlit, proč to bylo takhle nízké. My máme určité pochyby hodně změn eh, v některých eh, pozicích v eh, komise. Bylo a myslíme si, že někdy by se to mohlo také potom projevit i v určitých rozpočtových položek. Tady máme samozřejmě předběžná čísla ještě za rok 2008. My se budeme zaměřovat v diskusi na rok 2007. A taky těch 77%, to se týče programu na eh, spotřeby, ochranu spotřebitelů. Tam to bylo sníženo eh, Náš eh, kolega Newton Dunn si myslí, že tady je to uděláno velice opatrně a obezřetně. Byl bych rád, kdyby komise se k tomu také mohla vyjádřit. My jsme uvažovali o tom, jak zkrátit rozpočet na několika místech. Někdy se úplně nevyužívá eh, rozpočet. Tady máme 45 pod eh, odhlasovaným rozpočtem, v jiném případě zase 40 někde máme 23%, ale 23% rozdíl. Prostě nejde o ty procenta jako taková, ale o tom, proč je to nižší. Možná, že nám to někdo vysvětlí, ať už zpravodaj nebo eh, komise. Ale i tady náš kolega Newton eh, Dan postupoval velice rozumně a možná by bylo zajímavé, pokud na tom zbylo čas, kdyby nám některé věci komise vysvětlila, protože vidím tady určité posuny a obávám se, že v dalších letech by to pak mohlo být ještě horší. Děkuji. Paní Rýle, prosím. Já jenom jednou větou, říká paní Rýle. Já bych poprosila, a aby eh, paní Fortu, eh, abychom paní Fortu také řekli, že 27 by neměla, není vyjednána. To je ta položka k, eh, celní, k celnicím. Když je tady paní Fortu, tak bychom to měli projednat, protože vždycky jsme měli ten dojem, že je tam příliš málo prostředků a najednou se ukazuje, že jich je tady příliš mnoho. Um, Chtěla by se vyjádřit komise eh, k tomuto problému. Dobrá. Děkuji za slovo. Jsem schopen eh, říci jenom něco o té celní záležitosti. Tak už zase lépe slyšíme. Za tedy eh, platby 14.04 celnice. Při eh, naplňování těchto plateb tak jsme měli dlouhodobě problémy eh, s těmito položkami, vzhledem k tomu, že je těžké ocenit platební potřeby pro danou dobu. U většiny zakázek se jedná o dlouhodobé Eh, eh, smlouvy v oblasti IT. Eh, jedná se o služby poskytované na vyžádání, takže je těžké předem přesně odhadnout, kolik to bude stát. A to, tím se vysvětluje, že letos je tedy méně zde vyčerpána tato platební položka na celnice. Ta vyčerpanost je mnohem vyšší v roce 2008, mm, dejme tomu. to už činí 97% přidělených prostředků a je to dáno přísnějším odhadem potřeb, pokud jde tedy o tyto eh, přidělené prostředky. A to zásadně vedlo k omezení rozdílu mezi eh, rozpočtovanými prostředky a těmi skutečně využitými prostředky. Děkuji. Děkuji. Pane Newtne, Dane, chtěli byste k tomu něco říct? Ano, Jenom velice, struč, velice stručně, nicméně eh, relevantně jsme o tomto podebatovali. Mnohokrát vám všem děkuji. Paní Rýle má pravdu, že se to nevyčerpalo, nicméně hovoříme o roku 2007. A teď už uh, hold asi neuděláme toho moc eh, s rokem 2007. To je pryč. Akorát můžeme říct, že nechceme, aby se to opakovalo, takže je dobré, že komise říká, že v roce 2008, který už také skončil, ale zatím neprošel auditem, to bylo mnohem lepší. Nicméně, myslím si, že náš výbor by toto měl konstatovat, že jsme tedy si povšimli, že v roce 2007 to bylo nízké a doufáme, že se to už nebude opakovat. Děkuji, říká paní předsedkyně. Hůta pro podání pozměňovacích návrhů je 30. ledna. A projednání pozměňovacích návrhů a, a přijetí návrhu na a IMKU je 10. února, na NAKOMu 16. března a 25 kde v 17. týdnu se to bude projednávat na plenárce. No, nic. Jak jsme se dohodli, přeskočíme zprávu Harbrovu a hned se pustíme do informací o potravinách pro spotřebitele. Paní Bernadette Verňová má slovo. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. A nejdříve vzhledem k tomu, eh, že eh, jsem eh, zatím se nesetkal s kolegy, tak využiji tuto příležitost a popřeji všem hodně štěstí do nového roku a doufám, že budeme schopni spolu spolupracovat i po volbách, protože už se dobře známe a spolupráce nám jde. Tohle konkrétní téma je velice důležité. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů a Toto je dokladem, že eh, poslance opravdu zajímá ochrana spotřebitelů. A to eh, na základě textu komise, který eh, poukazuje na celou řadu pozitivních věcí, zejména pokud je o informování spotřebitelů. Máme tady dvě takové hlavní linie. Informace od potravinových odborníků a potom se zde bavíme o označování výživových hodnot. Chceme mít samozřejmě eh, lepší text, abychom eh, zlepšili jeho přes eh, čitelnost. Potom obezita je velký problém v Evropě a spotřebitelé mají trošku problémy s kvalitou určitých výrobků. A vzhledem k tomuhle všechno je velice nutné, aby spotřebitelé dostávali jakékoliv informace, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli zachovat své zdraví. Máme přes 200 pozměňovacích návrhů a to ukazuje, jak důležitá ta věc je. Vzhledem k tomu, že je tady velký počet pozměňovacích návrhů, tak jsem byla požádána o odklad hlasování, protože vzhledem k vánočním svátkům jsme neměli čas se setkat a myslím, že je důležité, abychom sestavili malou pracovní skupinu a zjistili, jestli s těmi pozměňovacími návrhy je možné něco udělat. Já jsem si je všechny eh, přečetla a Uvědomila jsem si, že společně s některými z vás a samozřejmě se stítovým zpravodajem panem Heatonem Harrisem by eh, bylo možné nalézt zajímavé kompromisní pozměňovací návrhy a tímto způsobem by ten text byl potom eh, lépe strukturovaný, jasnější a eh, odstranily by se některé stávající rozpory. Ráda bych jasně řekla, že nechceme rozmělnit některé čas, dobré části toho eh, textu komise. Takže eh, teď se zabýváme eh, tím novým rozměrem a společně se zemědělským výborem a na to můžeme pracovat. Oni i také odložili hlasování, protože si myslí, že je prostor pro debatu a my můžeme vycházet tedy z tohoto základu s nimi. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou otázku, tak bychom si na to měli vzít dost času. Bohužel je mi líto, že vám musím říci, že s panem Heatem Harrisem se na eh, kompromisech eh, se, se eh, shodnu, ale bohužel z některých částí vaší frakce jsme měli určité pozměňovací návrhy a nebudu říkat jména, ale ale zdá se mi, že ty návrhy zohledňují spíš potravinářský průmysl a nedbají na bezpečnost eh, spotřebitelů, ať už jde tedy o bezpečnost potravin nebo eh, v zdravotní dopady na spotřebitele. Já jsem si jistá, že budeme schopni přijít s pozměňovacími návrhy, které budou vyvážené, zejména pokud jde o naplňování té směrnice. A pokud jde o určité výjimky. U alkoholických nápojů eh, některé frakce předložily podobné návrhy a myslím, že bude schopné se shodnout pan Heaton Harris, pan Berker, eh, pan Tubon a paní Fortu. Myslím, že bychom měli mít tam výjimku pro eh, alkoholické nápoje, které mají víc než jeden stupeň alkoholu. Kdybychom tam mít nějaké časové období, dejme tomu tři roky. Můžeme se tedy potom bavit o tom, jaká opatření pro tyto produkty přijmout. Pokud jde o eh, opatření pro nebalené nápoje a o velikost písma na označení, tak já jsem přišel s vlastním návrhem, ale jsem otevřená k vyjednávání. Jsem ochotná s vámi projednat ty jednotlivé návrhy tak, abychom eh, měli vyvážené řešení, tak abychom chránili zájmy všech. To znamená jak eh, potravinářského průmyslu, tak spotřebitelů, aby byli dobře informováni a také musíme zohlednit ekologické dopady. Pokud jde o označování výživových hodnot, tak já jsem říkal, že by muselo být něco ve předu eh, toho balení. Máme určitý kompromis ohledně toho semaforového systému a o základních eh, informacích o denní doporučené dávce. Nicméně jsem ochotná přijmout ty modality, jako jména, která by měla být vepředu na balení, jestli by to tam mělo být v gramech nebo na dávku. A musíme se také bavit o tom, co míníme eh, zemí původu a zemí provenience, protože to je poměrně složité. Musíme dávat pozor, jak to na těch eh, označeních bude. Myslím si, že ten návrh eh, nařízení představuje pokrok a od teď do hlasování budeme schopni ten návrh, předpokládám, zlepšit, zejména pokud jde o zájmy spotřebitelů, ale zároveň eh, budeme přilížet k připomínkám ze strany výrobců. A já se budu zabývat pozměňovacími návrhy všech Ehm, kolegů, paní Rojtová, alergeny jako je lepek a tak podobně. Paní Šaldemoze, ehm, stejně jako já, eh, poukazuje na ty eh, transmastné kyseliny, ať už ty přírodní nebo eh, umělé. Myslím si, že je to důležitý problém. Před pouhou půl hodinou jsem obdržela studii, která byla provedena a nebo zadána komisí o e, těch transmastných kyselinách mám ji bohužel e, anglicky akorát. E, podívala jsem se na to a zdá se mi, že existují lékařské doklady o tom, že tyto kyseliny jsou velice důležité, zejména pokud je o riziko rakoviny prsu nebo o kardiovaskulární odmocnění. Pokud se pokusíme ten návrh nějakým způsobem rozmělnit na základě pozměňovacích návrhů, které opravdu mají prospívat akorát potravinářsko-zemědělskému komplexu. Tak eh, eh, mm, si uvědomit, že prostě někdy jsou poměrně nesrozumitelné. Někdy eh, ovšem, kdyby prošly, tak by to ohrozovalo zdraví spotřebitelů. Nicméně eh, děkuji každému, který by se rád tohoto eh, zúčastnil a děkuji za pozměňovací návrhy, hm, ať už jsou moje, tedy součas, souhlasí se mnou nebo ne. Děkuji, tak teď budu dávat slovo stínovým zpravodajům. Nejdříve pan Ethan Paris. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že bychom nejprve měli poděkovat zpravodaji odsunutí hlasování. Určitě jsme ještě daleko od kompromisu. Ještě jsme se nesetkali v podstatě osobně, jenom jsme si e-mailovali a je tady spousta práce, kterou je ještě potřeba udělat, takže děkuji za toto odložení, určitě to bude užitečné. Souhlasím s vámi, myslím si, že můžeme dospět k dohodě v mnoha oblastem u této otázky. Já jsem pochopil, že vás eh, zajímají pozměňovací návrhy pana Karse a dobře, některé jsou v pořádku a myslím si, že tady můžeme nalézt určitý kompromis, tak abychom je tam zakomponovali. Já musím říci, že úplně nechápu ty, některé ty vědecké důvody, které se tady opíráme a často je pro mě dosti těžké se s tím nějak vyrovnat ale rád bych získal více informací od jiných a možná jiní kolegové mají výhodu v tom, že jsou součástí větších politických frakcí, mají tam mezi sebou více expertů, u nás tomu tak není. Ale co se týče jednotlivých otázek a těch aspektů, myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že se dohodneme, ale Nejprve ty, ta velká otázka. Myslím, GDA. Musíme se zamyslet nad tím, zda je to proporční u 100 gramového objemu a některé společnosti toto dělají v závislosti na velikosti produktu, takže je tady zajímavá diskuze, která nás k tomuto čeká. A poté jde o to, co dáme na etiketu. Protože to je první místo, kam se lidé podívají a co dáme jinam na ten obal. Je tady celá řada organizací, které lobují za to, abychom na to v přední stranu dávali určité věci a na zadní stranu dávali jiné informace. Je to složité z hlediska balení, takže bude zajímavé vidět, jak, kam se dostaneme v tomto ohledu. Ano, Musíme se podívat také na to, zase to bude vyjadřovat v kilo, džaulech nebo v kilokaloriích. Jsou tady určitá energetická měřítka, která se musí tedy dát dohromady a sjednotit. Já jsem přesvědčen, že se nám podaří dospět k rozumnému kompromisu ohledně velikosti písma. Když já skutečně nechápu, jak to, že o tom hovoříme tak dlouho a ještě se nám to nepodařilo vyřešit. Když to není žádná politika, všechno tady vlastně je jenom o tom, abychom dospěli k rozumnému závěru, aby to spotřebitelé mohli dobře číst, aby to bylo čitelné, aby to bylo srozumitelné a rozumně formulované. A já vím, že na tomto se všichni shodneme. Shodneme se na tom, že návrh komise nejde tímto směrem a myslím si, že ho můžeme ještě vylepšit. Jediná skupina, která vlastně lobovala za návrh komise, je Asociace evropských spotřebitelů a já jsem hovořil s dalšími asociacemi spotřebitelů v jednotlivých členských státech a říkám si, zda vůbec si to přečetli, protože nikdo jiný se na mne neobrátil Omlouvám se, volá mi má matka. Zdá se, že mě chce zkontrolovat ohledně toho, co jím, ale měla by tedy mě kontrolovat více, když se mě podíváte. Ale vrátím se k tématu. Určitě se tady podaří dospět ke kompromisu, zejména s ohledem na tu přední etiketu, velikost písma a tak dále. Nyní ehm, seznamy nutrientů, ingrediencí. Myslím si, že na tom můžeme ještě pracovat. Všichni určitě souhlasí, že tento parlament by měl mít určitý hlas eh, v této otázce. Nemělo by to být ponecháno pouze komisi. Já jsem skutečně přesvědčen, že můžeme dobře spolupracovat, ale bude to trvat ještě dlouho a já nechci tady šířit žádné poplašné zprávy, ale ve Štrasburku bydlíme v stejném hotelu, tak bychom možná mohli jít někdy na kávu. Okay, speaking on diet. Takže co se týče zpravy, stravy myslím, že Winston Churchill říkal, že on už si tolikrát snědl vlastní slova, tedy že musel spolknout vlastní slova, že má uh, vyváženou dietu. Teď pan Tibi jako další řečník, ale dovolte, abych vám připomněla, uh, že eh, za deset minut s tím vším musíme být hotovi. Děkuji, já to vyřítím stručně, chci znovu poblahopřát zpravodaji, myslím si, že se ubíráme opravdu správným směrem. Co se týče výživového informace, myslím si, že tak, jak to nejprve nařídí navrhla komise. Co se týče čitelnosti informací, komise konzultovala vše, by měla konzultovat zainteresované strany a pak navrhnout soubor závazných pravidel předtím, než to vstoupí do platnost, platnosti. Už jsem k tomu navrhl pozměňovací návrh a už jsem viděl docela dost pozměňovacích návrhů, abychom vyře- mohli vyřešit tu krizi, eh, krizi Eh, v čitelnosti. Co se týče nutričního oznamování a jestliže chceme mít opravdu zjednodušenou legislativu, hovořil jsem s mnoha na, uh, skupinami, ale národní ustanovení by tady neměla být. Co se týče alkoholických nápojů, tady já stahuji svůj pozměňovací návrh. V první instanci bych chtěl navrhnout aby komise dala v návrhu pět let, ale eh, jsem ochoten přistoupit na ty tři roky. Eh, země původu a nebo eh, místo původu, to by se mělo vždycky specifikovaná, jinak by to mohlo být zavádějící. Pozměňovací návrhy zpravodaje, myslím si, že je problematická někdy irrelevantní tam dávat seznam všech ingredient prací, tedy aby tam byly uváděny země původu ingrediencí. Mělo by to být jenom v případě, jestliže to jsou podstatné ingredience, které dělají více než 50 celého obsahu. Děkuji mnohokrát. Pan Schwab bude další. Děkuji, paní předsedkyně, jenom stručně. po té, co už jste se hovořil o panu Karasovi a bohužel tady dnes nemůže být, tak mě poprosil, aby nejenom, abych nejenom Kristofu Eatonu Harrisovi, kterého bychom opravdu postrádali, kdyby nás opustil, ale i ostatním, kteří pracovali na této zprávě, vysvětlil pět věcí. Za prvé, to, aby se regulovala velikost písma, je dáno nejenom, aby to bylo dobře čitelné, ale dobrá čitelnost nezávisí na velikosti písma, takže tady bychom chtěli uzavřít kompromis. Potom ty národní systémy, to je druhá věc. Tady jde o to, když bychom opět nechali otevřené dveře těm národním prvkům, je, tak by to bylo pro eh, spotřebitele nepřehledné a pro eh, výrobce drahé, takže tady potřebujeme evropské řešení, tady se také shodneme. I kolega Heaton Harris už to všechno řekl. Pokud je o to označování, potom to označení původu, o kterém hovořila paní Vano to vidí pan Karas skepticky, protože primární eh, složky musí být zohledněny. Takže to může vést ke groteskním situacím, eh, kdy, eh, protože ne všechny složky můžou být z jedné země, takže nakonec bychom měli tady nalézt nějaký vhodný kompromis tady k tomuto. Děkuji. Děkuji. Paní Šaldemose bude další. Děkuji. Je fantastické, že v podstatě s panem Harrisem mohu hodně souhlasit. To se tak často nestává. I když to chvíli trvá, než se dohodneme o všech těchto věcech, všech těchto pozměňovacích návrzích, budu muset na tom ještě pracovat. Takže jenom taková poznámka z mé strany. Myslím si, že je velice důležité, že když se rozhodujeme mezi různými věcmi, tak jaké jsou informace na přední nebo zadní strany. To je také otázka vkusu. Co si myslíte, že je pro spotřebitele nejlepší? Ovšem některé informace jsou opravdu důležité z hlediska zdraví z hlediska eh, například masných kyselin, aby spotřebitelé dostali také informace o bílkovinách, o proteinách, protože jsou někteří lidé, kteří eh, eh, potřebují kvůli chorobě větší přísun právě proteinů, takže je důležité, aby tam tyto informace byly. A ten zbytek, to je spíše o tom, co si myslíme, že je pro spotřebitele důležité. Děkuji a poslední bude příspěvek komise, ale já bych teda k tomu řekla jenom jednu věc. Když já jsem se začala zabývat eh, výživovými informacemi, tak už jsem to potom, nebo když jsem se na to začala dívat potom scháně, tak už jsem to v podstatě neviděla, protože už na mě to písmo bylo moc malé. Pan Nikola Půl, prosím. Prezident, euh, Děkuji, paní předsedkyně. Velmi pozorně jsem si vyslechla probíhající diskuzi ve vašem výboru a prostudovali jsme si pozměňovací návrhy. Také jsme měli příležitost eh, o tomto hovořit již dříve, když ta zpráva byla představena, nebo ta návrh zprávy, když byl představen. A myslím si, že to bylo velmi, že to bylo velmi konstruktivní. My sdílíme názory zpravodajky na některé pozměňovací návrhy, které jdou proti zájmům spotřebitelů. Obecně řečeno, přístup komise je takový, že je potřeba být otevření vůči těm pozměňovacím návrhům, které chtějí brát potaz zájmy odvětví, tím, co je potřeba se držet, zároveň ducha toho návrhu, což je zlepšení informací, které se poskytují spotřebitelům. Pak jsou tady pozměňovací návrhy, které naprosto podkopávají cíle komise a které by vedly k k zachování současného stavu a nedošlo by k žádným změnám. To jsou pozměňovací návrhy, u kterých máme výhrady a určitě nebudeme chtít podpořit. Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí odložit hlasování, tak abyste mohli dosáhnout kompromisu, který by zajistil lepší pokrok eh, v této otázce. Jsme vám tady plně k dispozici, pokud byste potřebovali jakékoliv další vysvětlení jakémukoliv tématu. Jenom bych se chtěla vyjádřit k otázce alkoholických nápojů, na kterou se tady také upozornilo. Je zřejmé, že tady je tendence přistupovat ke všem alkoholickým nápojům stejným způsobem a v podstatě tady mít jednotné výjimky, které se budou také těchto nápojů týkat. My v komisi se domníváme, že je důležité, aby alkopop nápoje nebyly vnímány stejně jako víno nebo eh, alkoholické nápoje. Myslíme si, že toto je specifická kategorie a že se k tomu musí tedy specificky i přistupovat. Samozřejmě do značné míry tyto alkopop nápoje potřebovávají mladí lidé. Pro nás je důležité, aby požadavky na poskytování informací ohledně látek byly ponechány v textu. Jsme si vědomi, že jsou tady další nějaké alternativy, další možnosti, abychom se vyhnuli zbytečnému zatížení pro podniky. A my jsme ochotni se tedy společně s vámi nad těmito alternativami zamyslet. Co se týče země původu, Viděli jsme, že v některých pozměňovacích návrzích v podstatě by došlo k naprostému vyškrtnutí, škrtnutí zrušení návrhu komise v tomto ohledu a k tomu samozřejmě máme velké výhrady. Na druhou stranu jsme ochotni hledat způsoby, jak všechno zjednodušit pro celé odvětví. Ale pokud bychom měli od našeho návrhu naprosto upustit, tak já se domnívám, to, to bude podkopávat informovanost, eh, ohrožovat, snižovat informovanost spotřebitelů. To je vše z naší strany. Děkuji. Dobře, takže nyní to ukončíme a dám slovo paní Perňu. Um, ehm, Myslím si, že potřebujeme ten další čas. Chci ujistit pana Švába, mám určité pozměňovací návrhy od pana Karasa, některé se mi skutečně líbí, nejsem proti všem unblock nebo v principu, ale myslím si, že musíme hovořit ještě o tom, na co tady pozornil pan Harris. Podíváme se také tedy i na alkoholické nápoje a to, co říkala komise, to je samozřejmě platné, na to se také podíváme. Hlavní věc je ta, že to, co dáme na přední stranu a to, co dáme na zadní stranu, to jsou ty zásadní otázky, zásadní aspekty. Co uděláme pro osoby, které mají alergii, co uděláme u těch balených a nebalených výrobků. Musíme zajistit dostatečnou informovanost spotřebitelů Nemusíme všude vylepovat seznamy informací, ale musíme se zamyslet nad eh, rozsahem. Ale jde o to, abychom všechno udrželi co možná nejjednodušší. Naprostá celková harmonizace v rámci celé Evropské unie není možná ani za milion let. Tam se prostě nedostaneme. Na druhou stranu Myslím si, že bychom měli podporovat používání barevných eh, mod, log a podobných symbolů, které jsou velmi snadno srozumitelné pro spotřebitele. Nechceme informace kódovat pouze do čarových kódů. Představme si starou paní, která špatně vidí a požádá někoho, aby ji přečetl, jaký je ten čarový kód, aby zjistila, to, co v tom produktu je. to je nesmysl. Já se to snažím podávat trošku s eh, humorem, ale myslím si, že jsou tady pozměňovací návrhy, kde prostě ten potravinový, potravinářský sektor musí rozhodnout. Musíme postupovat obezřetně. Uh, ochrana spotřebitelů a uspokojení potřeb odvětví, to můžeme vlastně spojit. Musíme se starat ale o zdraví spotřebitelů a musíme tedy poskytovat postřebné informace. Dobře, budeme pokračovat zítra dopoledne na stejném místě a zítra jako první promluví za komisi Vasilio. Děkuji.